Okay, dear colleagues, uh, good morning. Uh, the lights are low because we're going to have a, uh, uh, some slides for the point on the mission to Lampedusa. But if you don't mind that, we can begin if you can see everything. Dámy a pánové, my tady máme ještě několik snímků k bodu k Lampeduze, ale pokud vám to nevadí, tak eh, bychom tím rovnou začali. Takže, bod jedna. Agenda změny pořadu jednání bod 7. Návrh usnesení k eh, následné akci k usnesení parlamentu o masovém elektronickém sledování občanů EU, to muselo být odloženo. Takže teď tady máme nové body 4a, to je prezentace komise Ehm, návrhu opravného rozpočtu a 4b mobilizace nástroje pro flexibilitu pro uvolnění, pro okamžité uvolnění eh, prostředků z rozpočtu na migrační agendu. To proběhne v 11.50. Body 8, 9, 10 a 11, tedy prezentace o stávajících trialozích, jsou odloženy. Hlasování o konzultaci k přístupu k vízovému režimu bod 6 to proběhne v 11.45 místo 11.30 a pokud nejsou námitky, přijmeme pořad jednání v této pozměněné podobě. Námitky nejsou, tedy vám děkuji. Bod 2. Jazykový profil. Podotýkám, že chorvačtina, lotyština a gejlština dnes nejsou k dispozici, omlouváme se. Dále schválení doporučení koordinátorů, to je eh, článek 205. Jmenování zpravodajů nejprve. Paní Guillaume z SAD byla jmenována zpravodajkou k návrhu nařízení parlamentu a rady vytvářející společný seznam EU bezpečných zemí původu, co se týká účelu směrnice 2013-2032, eh, co se týká tedy eh, udílení a odebírání mezinárodní ochrany. Eh, doporučení z 15. září jsou ve vašich složkách. Chci se zeptat, zda podle článku 205 jednacího řádu potvrzuje výbor rozhodnutí koordinátorů. Ano, ano. No a za třetí nakonec mezinárodní dohody a informace podle článku 218 bych vás chtěl informovat, že 14. září 2015 Rada přijala rozhodnutí, které povoluje zahájení vyjednávání s Čínskou lidovou republikou, co se týká ehm, zrušení krátkodobé vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů. Rozhodnutí rady máte k dispozici v dokumentech k schůzi. A nakonec, co se týká sdělení předsedy, když dovolíte, rád bych vás upozornil, že hlasovací doba dnes začne v 11.45, takže prosím přineste si tou dobou všichni hlasovací kartičky. Děkuji. Tak a teď se dostáváme k bodu 3 na pořadu jednání. Kvůli tomu máme v sále zhasnuto. Pro ty z vás, kteří jste právě přišli a řekli jste si, proč nic nevidíte, je zde velice důležitá eh, mise Libe o vyhledávání a záchraně v kontextu e, strategické zprávy z vlastní iniciativy o migraci. To je velice důležitá mise e, v kontextu zprávy paní Mecoli a paní Kiangi. Delegace na Lampedusu v Itálii proběhla 17. a 18. září. Opakuji, že to byla mise velice důležitá. Jeli tam paní Kiengi, paní Sargentini a pan Korál. Teď dostane slovo Anna Maria Koraca Bild, která šéfovala této delegaci a e, pak e, předpokládám, že budou chtít mluvit i členové delegace jako takový. Takže paní Koraco Bild, když dovolíte, máte slovo pro stručnou prezentaci. Děkuji vám, pane předsedo. Bylo nám skutečně velkou ctí zhostit se této velice důležité mise e, pro dohled nad operacemi pro záchranu a vyhledávání v Jižním středomoří. Chtěla bych poděkovat celé delegaci a našemu asistenčnímu týmu. Ráda bych začala tím, že bych vám ukázala několik fotek, když dovolíte, jenom abyste si udělali představu o tom, co jsme dělali. Tady na tom obrázku se setkáváme s UNHCR a Save the Children eh, na eh, Lampeduze v přístavu a čekáme na vylodění migrantů. Já nevím, možná když dovolíte, pane předsedo, spustíme si prezentaci. Is everything okay? Stalo se něco? Je všechno v pořádku? I should just mention to a colleague as well. Já bych eh, asi měl ještě zmínit kolegům, eh, zatímco se paní Goraca byl připravuje, že zpráva byla rozeslána včera e-mailem, takže tu zprávu už máte k dispozici e-mailem. Paní Koraca byl, prosím, pokračujte. Anna Maria, do you want to comment on the slides? Or... Ano, Mario, chcete to komentovat, ty obrázky, nebo ne? No, původně jsem nechtěla, eh, a vy chcete, abych to komentovala, no já si myslím, že by to nebylo vůbec špatné. Aha, ono to je ale velmi stručné, já jsem chtěla počkat na konec. No já nevím, eh, kdybyste třeba kolegům řekla, co na těch obrázcích vidíme. Něco z toho je jasné, ale něco přece jenom. Ano, tady to je eh, nevládní organizace MIAS, offshoreová stanice pro migranty, operovaná společně s Lékaři bez hranic, to se eh, zařízení, které jsme navštívili. Okay. Okay. the migration flows, obviously. Tady to jsou migrační toky, to je poměrně jasné. Tady vidíte ten tok ve středním středomoří, který je stabilní z libýských přístavů na Lampedusu. Teď dochází k navyšování toku eh, migrantů z Egypta a Turecka jinam na jich Itálie. My to chápeme tak, eh, že to je součástí efektivnosti programu pro střední eh, středomoří, že tedy překupníci už nechtějí cestovat z jihu a tím pádem mění kanály, kudy jezdí, mění svůj modus operandi a využívají ty části středozemního moře, které nejsou tak hlídané Evropskou unii, konkrétně italskou, italským námořnictvem. Tady to je jeden z hlavních přístavů, který pašeráci využívají a odkud vyplouvají ty lodě z uprchlíky. Tady to je operace italského námořnictva Mare Sicuro, bezpečné moře, kteří, eh, která se prioritně zaměřuje na humanitární součást eh, tedy z této operace, to znamená vyhledávání, zachraňování a ochraňování dalších, kteří provádějí vyhledávání a zachraňování v oblasti Středomoří. Tady to jsou hlavní přístavy v Libii, odkud eh, pašeráci vyplouvají z čluny z uprchlíky, jak vidíte. Mare Sicuro, to je stoprocentně italská operace, pokrývá 80 tisíc námořních mil čtverečních. A od Sicílie po Mare Sicuro je to kombinovaná operace EU Triton, takže Triton, Mare Sicuro a UNAFOR, což je program, který se zrovna včera přehoupl do druhé fáze. Podle italského námořnictva eh, mají eh, víc prostředků a vyšší pokrývanou oblast ve Středozemním moři, což znamená, že jsou úspěšnější než předtím Mare Nostrum. Mare Nostrum bylo skvělé, ale tato operace, tato společná operace má daleko víc prostředků. To je, myslím, velice důležité zjištění naší mise, pane předsedo. Toto jsou čtyři lodě nevládních organizací, které působí ve Středozemním moři Eh, Bourbon Argos, to jsou lékaři bez hranic, Sea-Watch Německo a eh, MIOS, to je ta loď, kterou jsme navštívili my. Záchranné operace, které tady vidíte, nás skutečně ohromily, eh, tedy ohromilo nás to, jakým, jak bezpečným, humánním a řádným způsobem ty operace probíhají. Toto jsou fotky z paluby eh, lodí italského námořnictva. A to prosím nejsou fotky naše, to jsou fotky, které jsme dostali od italského, italského námořnictva. Druhá velká část eh, této operace, kterou jsme pozorovali, se týká boje proti překupníkům a pašerákům. Jedno naše zjištění, pane předsedo, je samozřejmě, že společná operace UNOFOR a italského námořnictva má dostatečné informace a má možnosti předpovídat, kde se pašeráci a překupníci pohybují, kdo jsou, odkud jsou, kudy plaví uprchlíky, jaké kanály využívají, jaké prostředky využívají. Operace Mare Sicuro systematicky po každém záchraném vylodění uprchlíků systematicky ničí plavidla, na kterých uprchlíci přijeli, tak, aby je pašeráci nemohli opětovně využít. A aby nedocházelo k nějakým nehodám na volném moři. Ale když dovolíte, jedno z našich hlavních zjištění je, že zde je trošku problém s legálností, protože oni mají eh, možnost zatýkat a také zatýkají velký počet eh, uprch, eh, překupníků. To máte všechno v naší zprávě, ale velice často se nedostává důkazů. Tím pádem justiční orgány neuznávají dostatečné důvody pro trestní stíhání těchto, těchto překupníků, těchto pašeráků, což je velice frustrující. A je to asi něco, co bychom měli zmínit Eurojustu, abychom se zaměřili na to, co můžeme dělat, protože ten vyžadovaný objem důkazních materiálů se schání jen velice obtížně, dokud bychom neměli mandát vstoupit do libýských teritoriálních vod. Zatím ta operace končí nějakých 20 námořních mil od libýského pobřeží, to znamená na rozhraní mezinárodních vod a libýských teritoriálních vod. O tamtud je vidět, co se děje. E, ty lodě, které předpokládá se, že pocházejí většinou z Tuniska a které se používají pro pašerácké operace, jsou vidět, ale nejde s nimi nic dělat. Což je velká výzva, protože je potřeba získat mandát od OSN, a nebo povolení a nebo nějaký souhlas od legálně uznané vlády v Libii. Jak vidíte, ta čísla jsou dokonce ještě vyšší než u Mare Nostrum. Operace Mare Sicuro začala na jaře 2014. Tak, to je v podstatě vše. Já si myslím, že můžeme zase rozsvítit, pokud chcete, pane předsedo. Eh, já bych ještě dodala, že tu misi jsme zahájili večerní schůzí s eh, lampeduským eh, starostou Giuse Nicolini, kterému bych chtěla poděkovat za přivítání. Ze strany paní starostky dochází k osobnímu eh, sledování těchto vylodivacích operací. My jsme toho také byli svědky hned druhý den Jedna otázka, kterou jsme zmínili s paní starostce, jsou ty takzvané hotspoty. Eh, na Lampeduze máme lidi z Frontexu a z ESO, se kterými já jsem se setkala během té vyloďovací fáze. Momentálně jsou tam jako pozorovatelé a připravují vytvoření takzvaných hotspotů. Myslím si, že by bylo užitečné, aby Evropská unie lépe italským úřadům vysvětlila, nebo komukoli e, jinému, jakým způsobem se ty hotspoty nasazují, aby se lépe pochopila jejich role, abychom měli lépe nastíněné rozdělení odpovědností mezi národními orgány a Evropskou unii. Co se týká přijímání, registrace, ubytování a transferu migrantů nebo žadatelů o azyl. Bylo by asi užitečné také zdůraznit roli, kterou ESA bude mít eh, v eh, následném reportingu a relokaci. Bylo nám řečeno, že údajně dojde k vylodění uprchlíků, kteří byli zachráněni před, eh, večer před tím Moasem a italským námořnicím, takže ráno jsme šli do přístavu, tam došlo k jednomu vyloďování. Když dovolíte, přednesu vám souhrn toho, co jsme dali i do zprávy. Viděli jsme, že vše probíhalo v pořádku, disciplinovaně a při zachování vší lidskosti, abych tak řekla. Byla to operace zejména eh, italských úřadů, to znamená námořnictvo, pobřežní hlídka, lékařské služby a ministerstvo vnitra. Jako pozorovatelé tam byli Frontex, EZO, UNHCR, IOM, a Save the Children. Se všemi těmito stranami jsme hovořili a vypadá to tak, že se skutečně zaměřují hodně na ty lidi v tísni, aby se řeklo, to znamená na děti, těhotné ženy, zraněné lidi. Bylo dosti šokující, pane předsedo, vidět, v jakém stavu se tito lidé na Lampeduzu dostali. V jednom z těch člunů byla 20-letá žena, která dorazila už mrtvá. Utrpěla velmi vážná zranění, velmi vážné popáleniny. Ty popáleniny byly způsobeny eh, kombinovaně únikem paliva a slanou vodou. Podle lékařského personálu to je skutečně ta nejhorší možná kombinace. Velká, velká část, velký podíl těch zbylých migrantů, kteří eh, se vyloděvali, byli také zraněni, a to eh, popáleninami. Bylo tam několik případů dehydratace a dalších různých naléhavých lékařských situací. Přičemž tedy byli odvezeni sanitkami do blízké nemocnice, a e, podle našeho názoru byli všichni řádně ošetřeni tak, jak potřebovali. Takže e, to, co jsme viděli při tom vyloděvání, bylo, že ty operace jsou velice koordinované. Samozřejmě na Lampeduze už mají svou rutinu, mají své metodiky a velice dobře tam funguje komunikace. Po tom vylodění a poté, co jsme tedy byli svědky těchto tragických událostí, včetně mimo jiné toho, že tam bylo 11-měsíční dítě, které přijelo dehydrované a bylo okamžitě převezeno na jednotku intenzivní péče v tamní nemocnici. Pak všichni ostatní tedy byli převezeni autobusem do ubytovacího centra, kde probíhá jejich registrace a identifikace. Co se týká registrace a identifikace, eh, to se částečně děje už na lodích, ale tam se neřeší otisky prstů, to se všechno řeší až v tom ubytovacím centru. Pak jsme se přesunuli na vlajkovou loď eh, italského námořnictva ehm, Mare Sicuro, to je frigata Carlo Benamini. Tam nás přivítal admirál Picuto, který je velitelem operace Mare Sicuro a přivítal nás kapitán Araboto, který je kapitánem dané jednotky. Jenom abych to shrnula, opět ohromila nás role, jakou italské námořnictvo v celé věci hraje. Ať už se to týká přímých eh, hlídek, dohledu a zajištění bezpečnosti v oblasti Středomoří, nebo co se týká jejich přímého zapojení do operací eh, nacházení a zachraňování uprchlíků. Bylo nám eh, nastíněno, jak tyto operace probíhají, z čehož bylo jasné, že jsou jednak kompetentní, jednak profesionálně, ale také lidské. Ráda bych proto využila tuto příležitost. Jsem si jistá, že delegace mě v tom podpoří, že bych jim poděkovala a vzala bych jim čest za to, jak ohromujícím způsobem zachraňují životy eh, ve středozemním moři. Tyto záchranné operace, pane předsedo, se dějí každý den. Už to není v titul, na, na titulcích novin, e, protože ty operace jsou velmi efektivní, ale jsou to skutečně sofistikované operace, které vyžadují naprosto moderní a velmi pokročilé vojenské prostředky, které jsou k dispozici. To je další důležité zjištění naší mise. Ať už si lidé myslí cokoliv, chceme-li zachraňovat ve středozemním moři životy, potřebujeme zaangažovat i námořnictvo. Chceme-li být tedy efektivní. Další důležitou roli, kterou eh, italské námořnictvo hraje v rámci Mare Sicuro, je zajištění možnosti fungování nevládních organizací v této oblasti. Objevuje se zde takový nový fenomén, který je velice zajímavý, a to, že občanská společnost a různé financování v podobě dárcovství funguje také velice dobře. Je samozřejmě jasné, že tyto organizace nemůžou působit bez zajištění bezpečnosti italským námořnictvem, ale by i jim bych chtěla poděkovat za ohromný kus práce, který zde odvádějí. My jsme navštívili eh, plavidlo Mios, děkuji paní Trombona, která zajišťuje kofinancování této operace. Ráda bych se s vámi podělila o jednu žádost z jejich strany, to se týká právního základu. Oni jsou považováni v podstatě za soukromé komerční jachty. Ale e, fakt, že hrají aktivní a rozhodující roli v záchranných operacích, je donutil k tomu, aby nás požádali, aby byl zvážen jejich právní základ, aby třeba byli považováni za něco trošku jiného, co se týká například velmi vysokých poplatků, které musí platit, když připlují do evropských přístavů. Poslední věc, kterou bych chtěla zmínit, pane předsedo, když dovolíte, se týká toho, jakým způsobem bychom lépe mohli řešit otázku pašeráku. Je jasné, že záchranné operace fungují, ale to je krizový management, když to vezmeme kolem a kolem. A my zde můžeme do nekonečna opakovat, že musíme navyšovat naši kapacitu eh, eh, řešit problém pašeráku. Ta, ale ta kapacita už tam je, alespoň tedy na té středomořské cestě je nutné se více zaměřit na právní aspekty celé věci. Zpráva, kterou představujeme, je samozřejmě návrh, přičemž se samozřejmě těším na připomínky kolegů a na možnosti integrovat tyto komentáře do té zprávy. Chtěla bych poděkovat našim, zaměst... na, našim kolegům Patrici, Roze i Evě které umožnili eh, tuto misi a na závěr bych ráda řekla, že v ten den jsem byla pišná na to, že jsem Evropanka, když jsem viděla, co italské námořnictvo společně s italskými úřady a nevládními organizacemi dělají. Byla tam dokonce i dobrovo, dobrovolnická eh, skupina eh, z organizace Lampedusa Solidaria, která poskytovala na palubách lodí migrantům jídlo, pití, ale hlavně, jak říkali oni sami, i úsměvy. A to si myslím, že je velmi hezké shrnutí toho závazku těch snah, které jsme viděli přímo v terénu. A jestli vás mohu poprosit, pane předsedo, ráda bych na závěr své prezentace eh, minutou ticha uctila všechny oběti středozemního moře a těchto kanálů, zejména té 20-leté dívky a všech ostatních, kteří eh, se nedostali, se nedokázali dostat na evropské území živí. Pokud budete samozřejmě souhlasit. Teď rovnou, anebo nejprve byste chtěla vyslechnout další kolegy? Tak dobrá. Další kolegové. Nejprve paní Kiengi, která také byla v této delegaci. Chcete-li cokoliv dodat? Prosím, máte slovo. Ano, minutu ticha eh, na konci tohoto bodu, ano? Děkuji vám, pane předsedo, já budu velice stručná. Mnoho těch eh, bodů a témat už zde zaznělo, ale dovolte mi možná rozvést několik specifických otázek. Za prvé, operace Mare Securo. Dnes ta koordinovaná spolupráce ve Středomoří funguje velice dobře. E, všechny ty operace, Triton, Poseidon a další. A Mare Securo je záležitostí dalského námořnictva. Jde o to, že když se provádí nějaké záchrané operace na moři nebo jiné operace proti pašování lidí, tak, a to nám takto bylo vysvětleno, to funguje na, ve středomorském mm, prostoru takže zde opravdu je veliká zátěž. Před několika e, měsíci zaútočili piráti na námořní hlídky a potom bylo třeba tedy Eh, zapojit tu operaci Mare Securo, ale hlavním cílem je také ochránit ty, kdo vůbec ty operace eh, provádějí. Takže myslím, že zde by nemělo být aktivní pouze italské námořnictvo, ale potřebujeme opravdu komplexní projekt. Pokud chceme provádět takovéto operace, musíme se postarat i o to, aby tyto operace byly chráněné, ochráněné, protože máme i co dočinění s piráty. To by byla teda jedna, tedy jedna z mých poznámek. Další poznámka. Máme zde rozhodnutí OSN o možnost vstupu do libijských vod. To opravdu potřebujeme pro náš boj proti pašerákům lidí, protože když budeme operovat jenom v těch mezinárodních vodách, tak je často už příliš pozdě. A poslední věc, která je konkrétního charakteru, já osobně jsem lékařka. A viděla jsem určité nedostatky a musíme zde nalézt řešení. Lidé jsou eh, velice slabí, ze slábí, lí a je s nimi nakládáno jako se všemi ostatními, ale lidé eh, eh, připlouvají v hrozném stavu, ženy na něž bylo pácháno násilí, ale nejsou, není s nimi nakládáno eh, způsobem, jakým by se mělo nakládat s lidmi, kteří potřebují eh, ochranu. Měli bychom zde také dohodnout určitou protokolární ochranu eh, lidí, kteří opravdu tu ochranu potřebují, protože toho se zatím nedostává. To je určitý deficit, na který chci poukázat, ale jinak opravdu chci velmi pochválit tu práce a činnost, kterou jsme tam eh, viděli. A kdo máte možnost, eh, podívejte se tam, protože pro nás to bylo eticky humánně velmi poučné. Děkuji. Další dva kolegové z delegace zde nyní nemohou být, ale možná další poslankyně si chce říct slovo, paní Ana Gomeš, prosím. Děkuji vám. Děkuji vám za tuto emocionální eh, prezentaci, protože myslím, že emoce opravdu do této otázky musíme zahrnout. Ty emoce také znamenají vlastně tu esenci Evropské unie a jde zde o životy lidí. Já bych se chtěla zeptat kolegyň, které se zúčastnily mise, jak vidí jednu věc, která podle mého názoru výrazně chybí a tím dáváme možnost pašerákům. A to je ne- možnost eh, bezpečných a legálních cest pro osoby, aby se e, ucházeli o azyl jako uprchlíci a migranti, protože například nemáme konzulární úřady v těch zemích, odkud oni pocházejí, nebo v okolních zemích, například v Libii, Tunisku nebo Egyptě momentálně. A není zde možnost tedy tam e, řešit jejich případy těch lidí a to je vlastně posílá do náručí pašeráků. A je to velice zarážející, že se o tom také nehovoří vůbec v posledním prohlášení Evropské rady z minulého týdne. A co to tedy znamená? Znamená to, že my vlastně umožňujeme, aby pašeráci eh, na této situaci vydělávali. A víme, jak je toto celé proorganizované také se mafií i uvnitř Evropy. chci podpořit to, co řekla Anna Maria i co řekla Cecília o e, významu námořnictva. A e, já už dlouho volám po e, misi možné bezpečnostní politiky do středozemní oblasti a pod tím heslem na prvním místě musí být záchrana života námořnictvo má mít e, funkci ochrany pobřeží, ale také se postarat o všechny aspekty týkající se záchrany života. Když zde máme operace týkající se pirátství, tak zde opravdu potřebujeme zapojit náboženstvo, protože e, členské státy jsou zdrženlivé při investicích do společné bezpečnostní politiky a proto nemůžeme tak efektivně operovat a měli bychom operovat v první linii tak, abychom zachraňovali života a potom, abychom bojovali proti pašerákům. A nebylo by rozumné, kdyby si naše vlády myslely, že eh, mohou provodit nějaké opa- eh, opatření a operace eh, v libýských vodách a dostanou podporu, aniž by se zaměřili na eh, bezpečnost v Libii jako takové, protože ochrana hranic jako taková, nebo bezpečnost hranic ničemu nepomůže, pokud nebude stabilizovaná situace v Libii. A po pádu Gaddafiho eh, jsme nepomohly Libijcům provést eh, interní reformy a demobilizovat milice a mít tam vlastně jednotný řetězec zvelení. Jsme svědky této situace, viděli jsme to v rámci naší mise, viděli jsme tento neúspěch a nesmíme tuto chybu v budoucnu opakovat. A na závěr chci říct si toto. Jsem velice ráda, že Anna Maria byla hrdá, že je Evropanka, když viděla, jak tam aktivně všichni působí, neziskové organizace, eh, různé italské orgány. Já jsem před 14 dny navštívila s dalšími kolegy Irák a Kurdistán. a byli jsme velice blízko složkám <laughs> ISIS a 10 kilometrů od Mosulu. A musím říct, že jsem vůbec nebyla hrdá na to, že jsem Evropanka, protože mám pocit, že naše vlády nedělají to, co by měly udělat pro vymícení ISIS a pro boj proti ISIS. Děkuji. A paní Korosabil, chcete říct závěrečné slovo a potom bude ta minuta ticha. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji kolegyním, kolegům za tyto komentáře. My jsme se měřili na ty záchrané operace. To byl cíl naší mise. Samozřejmě kolegové zmínili i další důležité věci. A ty záchranné operace jsou nouzové operace a jsou velice zátěžové pro, i pro ty, kdo je provádějí. My jsme zde hovořili se skvělými, odvážnými lidmi, například z lékařů od, bez hranic a slyšeli jsme opravdu různé informace a jsou frustrovaní z toho, že Evropané nedělají více i z dlouhodobého hlediska nebo z hlediska prevence. A z hlediska prevence přílivu uprchlíků. A když jsme eh, viděli ti eh, eh, přijíždějící uprchlíky, tak většina lidí byla ze subsaharské Afriky a většinou to byli chlapci. Takže a nejenom na Lampeduze jsou to lidé, kteří přijíždějí nejenom ze zón, kde jsou konflikty. A pašeráctví je prostě organizovaný zločin, operace organizovaného zločinu, kde se točí miliardy a takto bychom na to také měli pohlížet a zacházet s tím. A Oni kolegyně lékařka zde zmínila významné téma, je to také problematika násilí na ženách, které je spojené s migrací. A my jsme se dozvěděli, že mnoho žen, které eh, takto přijíždějí, vlastně jsou eh, pašovány za účelem obchodu s bílým masem a je tam organizace, která přímo se zabývá touto problematikou, snaží se tedy identifikovat ty eh, ženy, které by se mohly stát obětí obchodování s lidmi a postarat se o ně. A lékaři, kteří byli na těch, na těch eh, lodích, nebo převáželi z těch velkých lodí motorovými čluny eh, lidi, tak eh, informovali přímo o ženách a dětech v nouzi. A například tam byl případ takového chlapce, kde bylo tedy nahlášeno, že potřebuje okamžitou pomoc a e, nedovolili tedy ziskové organizaci poskytnout tomu chlapci jídlo, protože na bylo třeba řešit e, vlastně e, podávání tekutin. Opravdu jsme byli šokováni, v jakém stavu ty lodě byly. A určitě máte pravdu, mohlo by se udělat mnohem více. ale nesouhlasím s tím, že by se necházelo náležitě se zranitelnými lidmi. Ehm, my jsme nemohli hovořit s velením italského námořnictva v Římě, ehm, kteří mají také velení nad operacemi UNOFOR. Ehm, já bych tedy navrhovala, pokud by zde byla možnost, aby náš výbor tedy navštívil i Eh, toto středisko v Římě, eh, bylo by to dobré. Protože my jsme měli to hlasování o přerozdělování uprchlíků na plénu, takže už jsme tam nemohli. A oni vlastně eh, organizačně zajišťují všechny operace v tom centrálním středomoří. A na východě středomořské oblasti se také objevují nové výzvy. Tam vlastně nejsou evropské jednotky, italské jednotky, ale e, působí tam e, turecké hlídky, které tedy se starají o ten obrovský příliv osob. Děkuji vám tady pane předsedo, že jste mi dal slovo a děkuji. Dala. Děkuji. Vy jste navrhla uh, uh, paní Koroce, byl, abychom respektovali minutou ticha oběti, uh, kteří, které přišly v život ve středu Thank you, colleagues. Vážení kolegové, nyní přejdeme k bodu čtyři, což je vlastně to jsou podrobné obsah toho, co mm, máme před sebou k migraci. Hlavní bod, ním bodem je sdělení o okamžitých mm, operačních rozpočtových a právních opatření Evropské agendy k migraci. 23. září kolegium eh, komisařů stanovilo prioritní kroky do příštích šest měsíců. Jsou rozděleny na čtyři části operační opatření, rozpočtová podpora, kterou potřebují, implementace evropské legislativy a um, mm, hledání pevného dolného systému, který by obstál v čase. Máme tady komisi, aby prezentovala tyto priority a doufám, že eh, budeme mm, vést o tom podrobnou eh, diskusi. Máme tady pana Loran Michela, který je ředitelem DG Home. Ten bude prezentovat priority. Děkuji, pane předsedo, dobré ráno všem. Především chci poděkovat Evropskému parlamentu za to, že poslala, poslala komisi, aby prezentovala toto sdělení. Jsem rád, že výbor LIBE věnuje čas tomuto sdělení jak víte, zřízení nové politiky migrace bylo jedna z deseti priorit předsedy Junkra. Komise v květnu 13. května přišla s eh, agendou migraci a teď předkládáme sdělení, které je implementací agendy k migraci stanovujeme priority na příštích šest měsíců. Bylo ve skutečnosti uděláno hodně v, pří, v posledních šest, pěti měsících, ale máme před sebou stále spoustu práce. To sdělení je rozděleno na tři části. Jednak operační opatření, jednak rozpočtová podpora a za třetí implementace evropského práva. Jestli mi dovolíte, tak já se zaměřím na to tři oblasti. Jednak operační opatření, to znamená, ta relokační eh, rozhodnutí se musí implementovat v praxi a hotspoty musí fungovat. K diskusi eh, k hotspotům minulý týden jsem připraven vás informovat o posledním vývoji. Komu se také vyzývá členské státy, aby využívali stávající možnosti, eh, jako jsou ochranné mechanismy a nouze, pomoc v nouzi. A, a také vyžádání rychlých eh, pohraničních akčních týmů, eh, které by podpořili mm, daný členský stát při řízení hranic, kontrole hranic. Dále priorita na příští šest měsíců jsou, je poskytnout rozpočtové zdroje těm členským státům, které to nejvíce potřebují. Komise navrhuje zvýšení té nouzové pomoci o 100 milionů euro do roku 2015. Také navrhujeme posílení agentury, které sehrávají důležitou roli při implementaci realokačních rozhodnutí a e, právě hotspotů. Navrhujeme navýšení eh, za pracovníků o 120 lidí, 60 Frontex, 30 Europol, 30 EASO. Také komise chce zvýšit o 600 milionů euro migrační a finanční fondy na roku 2016. Vím, že k tomu rozpočtu máte další připomínky. Dále Ehm, potravinová pomoc, navýšené financování ehm, na úroveň eh, z roku 2013. Na základě eh, řady interviewů jeden z důvodů, proč ti migranti pocházejí, přicházejí do Evropy, je ehm, nedostatek potravinářské, potravinové pomoci v zemích, kde byli předtím. Takže žádáme členské státy, aby podpořili World Food program Humanitární pomoc eh, eh, navýšená o 200 milionů euro v roce 2016, aby eh, byla zajištěno přístřeší a potraviny pro uprchlíky. EU také zvýší podporu do Trastového fondu pro Sýrii, podporu Turecku, Srbsku, bývalé republice Makedonie, aby mohli zvládat současnou situaci. Poslednímu bodu implementace evropského práva. Komise chce dále prosazovat implementaci AKI, budeme, eh, spustíme další řízení o porušení smlouvy, již teď máme 40, otevřených 40 eh, řízení proti 19 členským státům a eh, budeme v tom dále pracovat tak, aby členské státy plně implementovaly migrační aky. A dublinský eh, transfer do Řecka byl mm, řízen do 6 měsíců. Když má alokační mechanismus fungovat v Řecku, tak musíme zajít s dublinským transferem v případě potřeby. Také eh, oznamujeme některé nové legislativní kroky. Chci zdůraznit především sdělení o e, řízení hranic do konce roku. Mm, to je evropský systém mm, pohraničních hlídek a hraničníků posílení Frontexu, především v oblasti návratu, vzhledem k dublinskému nařízení, které bude v rámci balíčku v, v březnu, kde bude stálý program přesídlení, právní balíček migrace, revize modré karty a aktualizace e, strategie pašerování lidí. To, e, kromě opatření, které jsem prezentoval minulý týden ve výboru LIBE, což je seznam bezpečných zemí původu, Eh, mechanismus stále realokace a akční plán návratu. Takže navrhujeme komplexní balíček a v příštích měsících bychom na to měli pracovat. Počítám s potorou Evropského parlamentu, že bude rychle jednat. Vy jste eh, rychle reagovali na to první opatření a my spoleháme na vás, že to bude pokračovat. Děkuji. Děkuji, pane Michel. Eh, tady bude jistě hodně otázek. Jak jsem řekl, toto sdělení je velmi důležité. Představuje vlastně naši původní, původní eh, rychlou reakci. Mohu vás požádat, abyste eh, řekl více o těch hotspotech takzvaných. To bude asi i jedno z nejdůležitějších, jedna z nejdůležitějších kritických reakcí kolegové jistě budou souhlasit, že i když tento návrh přišel z komise v květnu, tak je tady mm, nedostatek jaksi pochopení. Kdybychom my měli komunikovat s občany, s zainteresovanými aktéry a informovat je, jak to bude fungovat, tak tady je mezera. To nejsou rozpočtové nástroje, to jsou skutečné zřízení těch hotspotů. Máme hodně informací o tom, kde by měly být. Známe ty lokality, ale když se podíváte na Řecko a další potenciální oblasti, tak tady potřebujeme více informací. Děkuji za vaši stručnost, to nám umožňuje eh, vést podrobnější diskusy, ale my budeme potřebovat více informací o tomto, tomuto tématu a jistě kolegové budou mít otázky na tento aspekt a na další aspekty. Zeď Cecília Wikström má slovo jako první. Děkuji. Děkuji komisi za to, že prezentovala e, toto sdělení. Je samozřejmé, že to, co Evropa potřebuje dnes, je, jsou opatření na zajištění toho, aby evropské agentury byly schopny čelit všem výzvám, kterým, stojí, kterým čelíme. Musíme si uvědomit, že jim čelíme společně a musíme je řešit společně. Mm, proto podporuji ty hlavní linie v tom sdělení komise, i když některé z nich nesplňují nebo neodpovídají těm velkým potřebám, které jsou. Ovšem chápu, že některé váhající členské státy s tím musí také souhlasit. To je základní priorita, abychom byli kredibilní v tomto ohledu. Mm, to, co potřebujeme z dlouhodobého hlediska, je lépe strukturovaná, věcnější, zásadnější debata o odpovědnosti Evropské unie, eh, agentur, rozpočtových opatření, které budou potřeba Ehm, my můžeme neustále deklarovat, že některé agentury by měly dělat více, ale musíme tomu alokovat příslušné zdroje. Všechny um, zmíněné agentury jsou dramaticky poddimenzované a podfinancované. Nemůžeme to vyřešit tím, že tam, že prostě zvýšíme evropské náklady. Musíme být opatrní z eh, penězi daňových poplatníků ale my musíme hlavně přehodnotit odpovědnost členských států a Unie. Jak a e, převést e, ty zdroje z národní na evropskou úrovni. Já jsem přesvědčena, že toto by zvýšilo efektivitu a nakonec nám vlastně zajistilo lepší výsledky a snížilo náklady na úrovni daňových poplatníků. Ale proto potřebujeme řešit základní otázku e, toho, zda by členské státy nebo Unie měla být zodpovědná za kontrolu externí hranic a azylový systém v Evropě. Proto vítám hmm, to, že komise chce rozšířit, navrhnout rozšíření mandátu Frontex v prosinci letošního roku, ale to tež je potřeba pro EASO. Na závěr konstatuji, že komise navrhla mobilizaci 17 eh, milionů euro pro Srbsko a Makedonii. To já plně a souhlasím s podporou pro tyto země tváří v tvář těm obrovským výzvám, také vzhledem k nedostatkům sousedních evropských členských zemí EU. E, nevím, zda komise e, si je však e, plně vědoma toho, že jsou vážné, vážné výhrady a obvinění orgánů a policie, co se týče zacházení s uprchlíky v Makedonii a v Srbsku. Tato obvinění mm, jsou, mm, přišly od Human Rights Watch, Amnesty International, od respektovaných agentur OSN a ukazují na systematické jako fyzické Eh, zneužívání a okrádání srbskými a makedonskými policisty s naprostou beztrestností. Eh, zadržování eh, nezletilých ve zařízeních podobných vězeních, systematické zatlačování a tak dále. I když Srbsko a Makedonie čelí výjimečným výzvám a mají velkou potřebu dalších zdrojů, Doufala bych, že komise um, s tím, že, ne, ne, že bude poskytovat dodatečné zdroje pou, pouze pokud nedo, nebude docházet k systematickému okrádání zneužívání uprchlíků. Toto je. Doufám, že komise toto otevře na všech relevantních fórech na nejvyšší úrovni s vládou Srbská Makedonie nejenom v kontextu eh, nadcházející konference o západním Balkánu, která má proběhnout v souvislosti s, eh, s Radou eh, pro mm, obecné záležitosti v říjnu. To se musí řešit. Děkuji, pan Coelho. Děkuji, pane předsedo. Já chci přivítat sdělení komise to prohlášení, které jsme dostali. Chci poděkovat komisi za jejich práci. Je evidentní, že komise dělá dobrou práci v této oblasti. Problém je rada. Rada nemá kapacitu k rozhodování. Cecilia Wikstrom mm, to řekla před chvilkou očekává, že členské státy budou respektovat a dodržovat rozhodnutí podle evropského práva, i když nehlasovali pro některá opatření v radě. Já mám pět konkrétních otázek na komisi. Komise hovořila o rozpočtu. Já souhlasím s tím, co bylo řečeno. Mm, chci připomenout, tento týden parlament mimo jiné navrhl mm, roční eh, náklady na prvních 40 tisíc eh, migrantů. Moje otázka je, je to frontloading? Pokud ano, znamená to, že bude nedostatek financí v budoucnu, pokud vznikne jiná krize? Protože já mám pocit, je, že my nemluvíme o nových penězích, my mluvíme o jakémsi rozpočtovém engineeringu frontloading většinou, frontloadingu takzvaném. Dále, komu se hovořila o Sýrii, o Turecku, může komise nám říci, jak vypadá spolupráce s Tureckem? A nebo prostě jen, jim jenom, tam jenom vyhazujeme peníze? Eh, dále a Dublin je eh, konsensus v tom, že Dublin se musí změnit. Proč chce tedy komise obnovit dublinské transfery. Očeka, v příštích šesti měsících očekává komise, že pak ty tlaky klesnou, nebo že bude eh, menší solidarita v příštích šesti měsících? Moje čtvrtá otázka. To je sekundární eh, pohyby, přesuny. Já už říkám delší dobu a Eh, že písemná eh, rozhodnutí k sekundárním pohybům jsou také jeden z prvků, jak řešit tuto krizi. Podle dokumentů Rady tři agentury provádějí studii sekundárních pohybů. Mm, může nám komise říci, kdy mm, budou informace v této věci? A moje poslední otázka. Nový šengenský mechanismus. Komise jej začala využívat nového šengenského mechanismu tím, tímto mechanismem otázky jako implementace rozhodnutí o návratu, respektování základních práv uprchlíků, dodržování eh, kodexu eh, Schengenu se eh, budou eh, podle toho posuzovat. Mm, využívá toho komise v tomto ohledu? Děkuji další Malin Björk. Děkuji vám mnohokrát. Já asi nebudu tak pozitivně naladěná jako dva předřečníci. Dělám si obavy o to, že se příliš přizpůsobujeme těm nejméně ochotným členským státům a to není cílem cvičení, abych tak řekla. Nechceme nejmenší společný jmenovatel. Chceme zaměřit se na to, jakým způsobem Evropa bude více přispívat k přijímání uprchlíků. Můžeme to dělat kolektivně, ale pokud eh, s námi někdo nechce tuto hru hrát, no tak zkrátka hrát nebude, ale jde o to, abychom my jako Evropská unie dělali více. A čtuli si komuniké komise, to v tom nevidím. Já tam nevidím, že by to bylo pro uprchlíky. Spíš mi připadá, že to je proti uprchlíkům, proti tomu, aby k nám přicházeli. A to, že je ten hlavní záměr. Takže z mého pohledu je to systematická chyba, pracujeme s Europolem, Frontexem, s navracením a tak dále a podle mě to zkrátka vůbec není v souladu s tou solidaritou, kterou evropští občané ukázali. Není to v souladu s tím, co Evropa chce vidět. Nemáme zde nic o legálních kanálech pro eh, žadatele o azyl a není tady nic o eh, měnění Dublinu. Takže chceme-li skutečně zavést právní přístup eh, a chceme-li skutečně ukončit platnost Dublinské úmluvy, musíme s tím něco dělat. Zatím se to neděje. Zatím se na eh, pašeráky soustředíme špatně. Pašeráci existují, protože neexistují legální kanály a využívat pašeráky k tomu, abychom využili a abychom spustili mise CSDP, nevím, jako kdyby nasazení vojáků ve Středomoří mělo celou krizi vyřešit. To je podle mě neupřímné. Chtěla bych se zeptat komise na toto. Říkáte, že za šest měsíců budete předpokládat, že lidi budeme odesílat zpět do Řecka. Eh, od ledna v Řecku přibylo 375 tisíc uprchlíků a ta relokační čísla jsou trapně nízká. Tak za šest měsíců začneme lidi posílat zpět do Řecka? To je podle mě zcela nezodpovědné. A co se týká Maďarska, můj názor a názor mé strany je, že bychom Maďarsko z Dublinské úmluvy měli vylučovat. Posílat tam lidi zpět ze Švédska od nás by nebylo v souladu s dodržováním lidských práv uprchlíků. Takže má otázka na komisi. Co si myslíte o ukončení eh, Dublinské umluvy? Jak můžeme tyto dvě agenty řešit paralelně? Protože jinak podle mě se dostáváme do velmi obtížné situace. Děkuji. Děkuji. Kolegové, já ten seznam už teď uzavřu. Jsou to detailní otázky, zcela pochopitelně, a chceme detailní odpovědi od komise. Takže prosím, kdo chce mluvit, ať se přihlásí teď, pokud se ještě nepřihlásil, ale jinak ten seznam uzavřeme. Ještě někdo další? Zvedněte ruce. Nikdo? Dobrá. Takže po Katrině Činíčí už je seznam uzavřen, chceme detailní eh, odpovědi, už se nikdo nehlaste, pak máme další bod o Schengenu. Tak, teď pan Kirkhope. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu poměrně stručný, doufám, že budu i věcný. Za prvé, velice mne potěšily závazky ve smyslu poskytnutí dalších prostředků Frontexu, ale také Europolu. Od eh, ředitele Europolu Roba Wainwrighta jsme v nedávné době, poměrně nedávné době, eh, slyšeli příspěvky o tlacích, kterým jsou vystaveni. Já musím naprosto nesouhlasit s poslední předřečnící. Já si myslím, že je naprosto zásadní, aby ty eh, kriminálníci, kteří zneužívají tyto, eh, tyto migranty, by měli být jaksi vyřešeni efektivněji. Proto potřebujeme silnější Europol, potřebujeme Europol, eh, který může hrát koordinační roli v chování policejních složek jinde, takže eh, tam, kde se kritizuje činnost policie, myslím si, že Europol má možnosti a velmi dobré vybavení, jak si věci vyřešit eh, a upozornit na to nejenom daný stát, ale i nás. Proto vítám ty prostředky navíc, které jim budou dány k dispozici, ale ta hlavní věc, co chci říct, je toto. Ono je hrozně krásné podívat se někam na papír a číst si o stovkách milionů euro tady, o stovkách milionů euro tam. Já bych chtěl vědět. Myslím si, že všichni potřebujeme určité ujištění, že ty peníze, které bychom chtěli autorizovat, budou skutečně utraceny na to, na co mají být, nikam nebudou odkloněny a že na ně budeme velmi zblízka dohlížet, že tedy ty peníze se skutečně použijí na to, na co se použít mají. Až příliš často mnoho finančních programů z Evropské unie eh, končí buď tak, že se ty peníze vůbec neutratí, což je naprosto trapné, anebo ta zodpovědnost a transparentnost v užívání těchto peněz je jaksi nedostačující až pochybná. Takže mě by skutečně zajímalo, pane předsedo, jestli nejenom, že toto vychvalujeme, ale jestli dohlížíme i na využívání těch peněz, eh, jakým se, způsobem se distribuují, jakým způsobem se vynakládají. Děkuji. Děkuji. Peter Niedermiller, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dovolte tři stručné poznámky. Za prvé, souhlasím s panem Kirkhopem. Je potřeba zajistit transparentnost využívání těchto peněz. Jsou to obrovské částky a myslím si, že evropští daňoví poplatníci by jednoznačně rádi věděli, jak ty peníze za jakým účelem využíváme. Takže to je asi jedna z nejdůležitějších věcí. Za druhé, samozřejmě chápu, že toto je okamžitá pomoc v rámci procesu relokací, operací Frontex a tak dále, tak podobně. Ale myslím si také, že je potřeba zaujmout i dlouhodobou perspektivu. Hovoříme-li o penězích a rozpočtových postupech. A proto bych se rád zeptal, co bude s tou integrací? Jak to vypadá s fondy a penězi na toto pro úspěšný integrační proces? To není jenom otázka toho, jak uprstat do Evropské unie, do států členských. Otázka je, co s nimi bude potom, co se do těch států dostanou. Chtěl bych proto komisi poprosit o vysvětlení, jak to bude eh, s rozpočtovými položkami a s penězi na lepší integraci. A za třetí, hovoříme o společné evropské politice v této oblasti, ale víme, že některé členské státy veřejně oznámily, že nehodlají být součástí této společné evropské politiky. Co si komise myslí o té finanční pomoci a podpoře pro tyto členské státy, které, jak říkám, veřejně řekly, že nebudou spol- součástí společné evropské migrační politiky? Děkuji. Děkuji. Dále Birgit Sipl. Děkuji, pane předsedo. Změna byla celá řada věcí, položeno bylo mnoho otázek, nebudu nic duplikovat, ale ráda bych eh, zmínila dva nebo tři dodatečné body. Jsem přesvědčená, že když komise říká, že vypracuje návrh o přeskoumání Dublinské umluvy, eh, pokud vím, tak to, co děláme my, je snad první krok, protože ty hotspoty by měly být využity k tomu, aby se zajistilo, že všichni přicházející uprchlíci jsou registrováni a pak dojde k jejich relokaci. Takže to by mohlo být součástí tohoto nového procesu. Ráda bych také slyšela ně, několik slov k tomu přesidlování. Je pravda, že pašeráci tady mají vlastně dvojí biznis. Ano, slibují věci, lidem, kteří nemají šanci splnit kritéria pro žádost o azyl, vezmou si jejich peníze a pak je všelijak využijí, ale na druhou stranu ti lidé, kteří skutečně potřebují pomoc a splňují kritéria pro žádosti o azyl, jdou za pašeráky, protože neexistuje žádný jiný způsob, jak požádat o azyl. Takže potřebujeme více bezpečných legálních kanálů. Například to přesidlování by mohlo být jedním takovým kanálem. Ráda bych od komise slyšela další nápady, co lze od členských států žádat. Pokud jde o bezpečné a legální kanály za zaměstnaností, tady jsem trošku zmatená, protože slýcháme pouze o nové verzi modré karty. Ano, je pravda, že ne všechny, že ne všechny státy integrují migraci do zaměstnanosti, ale myslím si, že v dlouhodobém perspektivě všechny členské státy to budou muset udělat, ale nepotřebujeme pouze akademiky. Takže proč hovoříme pouze o takových drobnostech jako revize modré karty? Já si myslím, že to nestačí. A pak ještě jedna poslední otázka, ta se týká utrácení peněz. Slýchám různé věci o Turecku, ale slýchám také různé věci o fondech pro Afriku. Slýchám, že část peněz, které se těmto zemím dávají, by měly být využívány na pohraniční kontroly. Takže má otázka, utrácení peněz za pohraniční kontroly, jak tím bojujeme proti základním příčinám migrace? To nechápu, takže třeba mi to komise osvětlí. Děkuji. Děkuji. Já vím, že bych měl komentovat vaše eh, prezentace. Eh, když dovolíte, dodal bych pár slov k té modré kartě eh, s, těm, s tím šestiměsíčním balíčkem. Společně to obojí zní trošku zvláštně. Já bych se také rád zeptal, proč komise měla potřebu zrovna toto zdůrazňovat. Nicméně teď Ana Gomeš. Děkuji. Sdílím obavy Cecílie Wikström, co se týká eh, zacházení eh, a chování policie v Srbsku a Makedonii, ale myslím si, že eh, my nejsme důvěryhodní, pakliže jim něco takového začneme vytýkat a začneme to transponovat do programu vůči nim, pokud nevyřešíme případ Maďarska, což je nejkřiklavější případ uvnitř EU, porušování lidských práv, konkrétně lidských práv zakotvených v úmluvě a uprchlících. Já jsem jedna z těch, kterým e, připadá to, jak komise nedělá vůbec nic, naprosto skandální, protože komise je strážce smluv a měla by tedy se tak podle článku 7 i chovat. Vítám otázky Karluše Koenia Zejména eh, vítám tu otázku, co se týká financování a frontloadingu pro řešení této krize. Ale ono jde o daleko víc než peníze, jde o základní koordinaci, jde o základní koordinaci uvnitř EU a uvnitř agentur EU. No a následně pak jde o koordinaci mezi institucemi a členskými státy EU. To, co vidíme, nevypadá vůbec růžovně. Tedy například ten přístup rady, že jde pouze o to, že ty lidi odstrčíme někam zpátky, což je to, co v podstatě je sdělením toho nejnovějšího sdělení rady, ale také to, co to všechno znamená eh, vzhledem k té nejnovější nouzové situaci, jakékoliv sdělení v tomto eh, ohledu zde chybí. Já navazuji opět na svou návštěvu do Iráku a do Kurdistánu. Eh, já jsem tam byla teď opět devět měsíců poté, eh, co jsem tam byla poprvé. Já jsem navštívila křesťanské tábory, jezícké tábory. To jsou všechno věci, které financují UNHR, ECHO a ostatní agentury. Je naprosto šokující, že o devět měsíců později tam nefungují vůbec žádné školy stále ještě, byť tam je plno dětí a mladých lidí. A ti uprchlíci, eh, se, kterými jsem se tam eh, setkala, v Ankavě například, to byli křesťané, tam je, eh, že už tři tisíce rodin odjelo přes Jordánsko a Turecko. A údajně ten největší důvod byl, že nemají vůbec žádnou naději vzdělávat své děti, nemají žádnou naději vrátit se domů, protože tam je islámský stát v Mosulu a v Sinjaru a v jiných oblastech a zkrátka neexistuje žádná naděje, že jejich, se jejich děti dostanou do školy, ať už na jakékoliv úrovni. Proto odcházejí. My tam máme eh, kancelář Echo, nicméně ta nemá na starosti finanční prostředky z dlouhodobé rozvojové pomoci, což je přesně ten fond, který by zajišťoval vzdělávání. Takže máme nedostatek koordinace mezi ECHO a e, rozvojovými fondy. A pak je naprostý nedostatek koordinace mezi institucemi EU a členskými státy, které tam mají konzuláty a které se snaží poskytovat nějakou nouzovou pomoc. Včetně například zajištění v nouzi, což e, jak jsem řekla, je skutečně odporné, jakým způsobem naše členské státy předstírají, že bojují proti ISIS, což je eh, jeden z důvodů, proč lidé z těchto zemí utíkají a už se to začíná objevovat i v Libii. Takže ten aspekt nekoordinace našich nástrojů, našich fondů, to je něco, na co bychom se měli podívat. Zatím to vůbec nefunguje v posledních eh, alespoň devíti měsících jak jsem se právě sama přesvědčila v jednom z těch naprosto eh, zásadních eh, míst, což je tedy ten Irák, Kurdistan. Děkuji, Kristýn Reboboný. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat komisi za představení tohoto komuniké ale hlavně, a to hlavně proto, že jak si se zde opět objevuje závazek chránit uprchlíky. Kolegové přede mnou už to řekli, ale teď jde hlavně o to, aby se pohnuli členské státy a aby se všechny, bez výjimek, včetně Maďarska, zavázali k tomu, že aktivity navrhované komisí také provedou. Je zásadní, garantovat, že ta relokační opatření, o kterých se rozhodlo, budou moci co nejlépe a nejrychleji být implementované. Je potřeba dohlížet nad vytvářením hotspotů, je potřeba dohlížet na respektování základních práv uprchlíků, a obecně toto komuniké znamená mobilizování více finančních prostředků k řízení této humanitární krize, takže potřebujeme více podpory pro UNHCR a pro World Food Program. je potřeba zajistit dostatečné finanční prostředky pro Eurofor Afrika a Syria, ale dávat to smysl bude jenom tehdy, pakliže všechny členské státy zaujmou jednotný a silný přístup k tomuto. A dokud to všem, člátu, všem členským státům nebude jasné, musíme jim to opakovat. Které jsou ty nástroje, které komise dnes má, aby zajistila spolupráci všech členských států. Jak se zajistí solidarita? Jak se zajistí respektování rozhodnutí ze strany členských států? Jak donutíme členské státy, aby, aby eh, přispívali také na africké fondy, tedy kromě Francie a Španělska? A jak zajistit, že i členské státy, které jsou proti relokaci, přijmou ty lidi, které mají závazek přijímat? Prosím, paní Koraca Bild. Děkuji, pane předsedo. I já vítám sdělení komise. Je jasné, že komise se zavazuje a hodlá řešit uprchlickou krizi. Jak už řekli kolegové, na rozdíl od rady. Vítám to, že komise zahájila eh, řízení eh, týkající se porušení pravidel a doufám, že bude tlačit na všechny členské státy, aby přijali všechna opatření a implementovali celý asilový balíček. Máme společná pravidla, společnou politiku, máme právní nástroje a členské státy musí mít politickou vůli, aby tyto nástroje implementovaly. Máme společné prostředky, které lze nasadit eh, za účelem vyjádření solidarity vůči těm členským státům, které pocitují excesivní tlak nebo disproporční tlak v důsledku této události. Pár komentářů. Myslím si, že to přesidlování je eh, ten způsob, jakým se musíme ubírat. Eh, jsou to ty legální kanály, které ale často členské státy nevyužívají. A chci tím pádem apelovat na komisi, aby nejenom relokace, ale také i přesidlování bylo závazným systémem. Vítám také zaměření komise na řádnou registraci lidí, kteří přicházejí na naše vnější hranice. Myslím si, pane předsedo, že v první řadě je s lidmi potřeba zacházet lidsky. A to tedy jak na jejich cestě do Evropy, tak na vnějších hranicích Evropské unie. Pakliže některé členské státy pocitují přílišný tlak, je jim potřeba pomoci, Jakékoliv incidenty použití přílišné síly je potřeba přeskoumat, tedy to na straně Evropské komise, aby se ověřilo, zda takovéto kroky jsou v souladu s legislativou EU. Co se týká hotspotů, mám stejnou otázku jako vy, pane předsedo. Já si myslím, že zkrátka je potřeba se posunout z role pozorovatelů do role aktérů a operátorů. Je potřeba jasně definovat, rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy, abychom se vyhnuli duplicitám, ale abychom se vyhnuli také rozhněvání členských států, aby to tedy některé vnímali, nedej bože, jako nějakou formu kontroly nebo něčeho jiného. Každopádně, že by to nevnímali jako podporu, protože podpora to v první řadě má být. Já jsem velice ráda, že do toho sdělení komise začlenila i tu modrou kartu, protože to je legální a bezpečný kanál, jak se dostat k nám a jak lidé zde mohou začít pracovat. Bez ohledu na to, jestli to jsou uprchlíci, kteří mají nárok na mezinárodní ochranu nebo eh, ekonomiční migranti, je potřeba, aby lidi začali také pracovat, pakliže tedy se jim povolí zůstat v Evropě. Chtěla bych říct, eh, pane předsedo, koho považuji za hrdiny eh, naší doby. Je to admirál Petsuty, který řídí operaci Mare Sicuro. Kdybyste Malin byla na tom vraku lodi, vy uprostřed Středomoří, byla byste jistě ráda a radši, kdyby vás přijeli zachránit eh, italští námořníci než kdokoliv jiný. Tato levicová ideologie je skutečně odpudivá. Vy žijete v nějakém světě jako Lenka v říši divů. My jsme před pár týdny to viděli na vlastní oči. Tito lidé přijíždějí vyčerpaní, jediný zbytek energie jim zbyl a to, když začali tleskat, když viděli italské lodi. Jak pro boha můžete eh, zachraňovat tisíce lidí ve středozemním moři. Byla jste tam vůbec někdy? Já jsem Italka, víte, já vím, jak to tam vypadá. Středozemní moře má velké vlny, a toto jsou skutečně sofistikované operace, operace lékařské záchrany, e, angažují se tam helikoptéry a zachraňují se lidé, lidské životy. Takže přestaňte s tou svojí levicovou ideologií. Ve Středomoří nedochází k žádným represím, co se týká té společné operace Triton, UNOFOR. Ne, já jsem ještě neskončila. Mě to skutečně znechucuje, pane předsedo. Lidé umírají a tady tento antimilitarismus je naprosto nepřijatelný. Ráda bych řekla, že pokud nebudeme bojovat proti pašerákům, budou lidé umírat stále. A poslední věc, co bych chtěla říct, že tato, tato levicová moralita, tato, toto levicové moralizování je nepřijatelné. Všechny nevládní organizace, se kterými jsme se setkali, potvrdili, že bez bezpečnosti, podpory a logistiky vojenských sil by nemohly fungovat. Takže Malin, jděte se tam podívat laskavě. Ano, podívejte, já eh, nejsem rád, když poslanci reagují na jiné poslance uprostřed debaty. Každý má nárok na to říct, co chce říct, a to je důležité. Takže dobře, jestli chcete, tak jo, tak jestli Malin chcete reagovat. Počkejte, tady to je mé demokratické právo na politickou debatu s někým, kdo není v mé politické straně. Ano, já jenom říkám, máte pravdu, já jenom říkám, co mám radši a co nemám radši. Teď má eh, právo paní Björk reagovat. Já a Maria Koraca byl jsme na toto téma mluvili ve Švédsku. Ale já nevím, Alenka v říši divů asi není úplně přesné. Já vím, že vám se levicová ideologie nelíbí, to asi nikoho tady nepřekvapí, ale naši kolegové, mý kolegové, jsou na nádražích ve Švédsku, kde přijímají e, lidi, kteří hledají, hledají útočiště. A vy tam nejste. Takže prosím, e, i levicová ideologie je potřeba v Evropě. Když říkám, že nechci militarismus ve středozemní oblasti, já neříkám, že nechci, aby námořnictvo tam působilo. Já jsem řekla, že nechci myslet CSDP a to je něco jiného. Nechci, aby eh, uprchlická krize se stala záminkou pro militarizaci Středomoří. Chci, aby italské námořnictvo bylo pod civilním vedením italské pobřežní stráže. Já jsem tam byla také. Ty složky musí být pod civilním velením. Tak to musí být. Pane eh, předsedo, italské námořnictvo je pod velením ministra obrany, takže paní Berg vůbec neví, o čem mluvím. Paní Koraca byl, podívejte se, eh, toto není přípustné. Eh, mluvila jste dlouho, už toho nechte. Ano, paní Björk vám odpověděla, obě jste se vyjádřili, stačí. Ale pobřežní stráž není součástí vojenství. Prosím vás, můžete si přestat brát slovo bez povolení? Slovo má Katerina Činiči jako poslední. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím si, že zde už zaznělo mnoho na téma přistěhovalectví, protože je to opravdu komplexní, komplikované a ožehavé téma a má celou řadu problematických míst. I dnes jsme zde slyšeli, že je nezbytné, aby všechny státy byly skutečně solidární a zodpovědné, že je třeba konat konkrétní činy tak, abychom zvládli dramatické aspekty přistěhovalectví. Chci poděkovat komisi za její dnešní návrhy, které zde prezentovala. Už zde zaznělo mnoho, proto budu hovořit jenom krátce. Chci požádat komisi, jestli by nám nemohla dát několik konkrétnějších informací, a to ve dvou záležitostech, kterými se výrazně zabývaly naše diskuse a myslím si, že jsou to také záležitosti, kde může parlament přispět. A sice je to přepracování dublinského nařízení a další téma, které je dle mého názoru také zásadní, a sice chceme-li řešit migraci ve všech jejich aspektech, je třeba také ji řešit dlouhodobě, nezaměřovat se jenom na naléhavé aktuální otázky. A jde o vytvoření legálních přistěhovaleckých kanálů, cest. A to je třeba také řešit a také řešit boj proti pašerákům lidí. Zde je třeba posílit Frontex a Europol, to je také důležité, aby dostali nezbytné prostředky také je důležité, aby v následné fázi byl posílen Eurojust. A potřebujeme lepší spolupráci s vnitrostátními orgány. To vše jsou témata, která jsou dle mého názoru zásadní. Tak, abychom eh, mohli k tématu migrace eh, přistupovat co nejkomplexnějším způsobem. A další téma, které zde už zaznělo, to jsou ty takzvané hotspoty hotspoty v Itálii by mohlo být opravdu něčím zásadním, pokud chceme řešit eh, celostně téma migrace a zajímaly by mě zde podrobnější další informace. Chci říci, že hotspoty potřebují také ekonomické zdroje, ale nejenom ty, takže by mě potěšilo, kdyby nám tomu komise mohla říci více. Děkuji. Děkuji za tento poslední příspěvek. Několik eh, poslanců a poslankyň se ptalo v podstatě na to, jak ta přijímací centra, ty hotspoty budou vypadat. Chci na úvod říci, že ještě není nic toho mnoho dáno zatím na papíře, ani rozpočtové záležitosti, jak se na to ptal pan Kirchhoff. Eh, není zatím sepsáno mnoho o tom, jak vlastně budou různé organizace spolupracovat, jak ty hotspoty budou vypadat. Takže pokud byste se mohli vyjádřit k tomuto také, kdo za ně bude zodpovídat, když zde budou jednotlivé agentury eh, spolupracovat s formou, vlastně, která zatím takto zde nebyla. Eh, to by bylo dobré, kdybychom se to mohli dozvědět. Takže prosím, máte slovo, máte dostatek času zareagovat na otázky, které zde zazněly. Děkuji vám, pane předsedo. Hotspoty. Situace se každý den vyvíjí dál a dál. My jsme vyslali speciálního vyslance komise do Itálie a do Řecka, aby koordinovali kroky agentury v těch hotspotech. A nyní tady na místě vlastně dotahují technické detaily také týkající se rolí jednotlivých agentur přímo na místě není to jenom otázka, že chceme být pozorovateli, jak o tom hovořila paní Kolesa, ale také konkrétně co dělat, budou se tam eh, provádět screening migrantů, odebírání eh, tisků prstů a tak dále. EASO bude poskytovat podporu týkající se eh, Dublinu, podpora ze strany Europolu. A ty už například působí v Katány nebo také v Pireu v Řecku takže situace se den ode dne vyvíjí. Ehm, my chceme vydat písemné prohlášení o aktuálním stavu. Snad brzy, snad do deseti dnů, obdržíte od nás dokument o e, stávající situaci. Jak už jsem říkal, ten proces je na začátku, potřebujeme ho e, nastartovat e, tak, aby mohlo docházet k tomu Eh, přemysťování eh, lidí do různých členských států a eh, ty aktivity neustále probíhají. Paní Wikström se ptala na bývalou republiku Makedonie, Jugoslavskou republiku Makedonie a na Srbsko. My si uvědomujeme, že se někteří policisté nechovají řádně, že docházelo také vlastně k Eh, o loupení, některých migrantů. Human Rights Watch to sleduje, my se tím také zabýváme. Budeme se tím zabývat příští eh, čtvrtek v Lucemburku na setkání eh, o západním Balkánu. Toto bude jedno z klíčových témat, o kterých budeme diskutovat. Samozřejmě musíme podporovat Syrom a Srbsko při řízení migračních proudů, kterým čelí ale hlavně, aby ten relegační systém opravdu fungoval. Když budou lidé přímo přemysťováni z Řecka, tak nebudou muset eh, do Švédska putovat například přes Firom a Srbsko nebo přes jiný členský stát, protože dojde k přímému přemístění z Řecka do daného členského státu. A to by mělo mít také významný dopad na migrační toky. Ale měli bychom si eh, uvědomit, že eh, to nejsou jenom Syřané, Iráčané a Eritrejci, kteří tam eh, přicházejí. Eh, je tam také mnoho dalších lidí, kteří jsou tam pašováni a budou, půjdou dále tou západo-balkánskou eh, cestou. Zvláště pak ti, kdo třeba nejsou Syřané, Eritrejci nebo Iráčané. Otázka pana Koela týkala se rozpočtové záležitosti. K tomu se bude konat speciální eh, jednání vlastně na programu zasedání Libe za tím bodem o Schengenu se bude hovořit o rozpočtu, takže můžete o tom hovořit detailně. Je to téma frontloadingu i přesunu v jednotlivých eh, rozpočtových položkách, ale kolegové vám o tom eh, dnes řeknou něco konkrétnějšího. Dublin a Řecko a proč je tam těch 6 měsíců. Na to se ptala e, také paní Birk, ale asi pod jiným aspektem. Pod, proč potřebujeme mít zpátky Řecko v Dublinu? Pokud chceme, aby ten systém přemysťování fungoval, musíme mít i možnost posílat lidi, eh, osoby zpátky do Řecka. To je jedna ze součástí celé rovnice. Proč? Jak kdyby Řecko nebylo součástí Dublinu, tak jak by měli být motivováni? Relokace je drahá, potřebujete přijímací střediska, musíte řešit případy těch lidí. Takže proč by to měli dělat? Ale pro ty migranty je tu taky tento aspekt. Když oni budou vědět, že jediný způsob, jak se dostat do jiného členského státu, je relokace, tak zůstanou a počkají si na tu eh, relaxaci. Když eh, budou chtít jít třeba do Německa, tak eh, když už budou v tom Německu, nebo když se tam nebudou moc dostat, tak se budou snažit dostat tam, ale nebudou odmítat se dostat do jiných zemí. Když bude to relokační systém funkční, tak potřebujeme pro jeho funkčnost také naprosto funkční dublinský systém. To prostě k tomu patří. Aby vždycky bylo součástí Dublinu, je třeba zde eh, splnit určité podmínky, protože Strasburský soud eh, uvedl, že je třeba pozastavit Dublin a vypracovat náležité podmínky a že Řecko musí plně eh, implementovat eh, evropské aky, eh, například co se týče zacházení s uprchlíky a tak dále. Takže musíme dělat vše proto, aby Řecko opět bylo součástí dublinského systému. A to souvisí také s otázkou pana Koela na sekundární pohyby. K tomu potřebujeme mít funkční dublinský systém, protože když budou lidé posíláni zpět, tak eh, vlastně bude bráněno v tom sekundárních eh, pohybech. Protože jinak zůstanou v tom vedlejším členském státě. Takže my potřebujeme mít opravdu funkční systém těch transferů v rámci Dublinu. Byla vypracována také studie, myslím, že už je k dispozici a EASO vypracovává k sekundárních eh, pohybech migračních také studii, která bude k dispozici brzy. Eh, systém evaluace Schengenu. Toto je také nástroj pro získávání dat pro budoucí postupy a vidíme, jak jednotlivé členské státy implementují dané postupy. A je to také užitečné pro e, řízení týkající se porušení práva, protože dřív se to e, vlastně rozhodovalo z Bruselu, ale zde vidíme realitu přímo na místě díky tomu šengenskému evolučnímu mechanismu, takže ten je opravdu klíčový pro ta řízení o porušení práva a je také klíčový pro výměnu nejlepších postupů v jednotlivých členských státech. E, máme vlastně každé dva roky zprávu o fungování Schengenu a v té příští zprávě zahrneme právě také výsledky eh, toho šengenského evaluačního eh, mechanismu. Tento mechanismus je vlastně provozován komisí a eh, poskytneme vám informace, jakmile to bude možné prostřednictvím zprávy. Pro paní Berg chci jenom říct, že potřebujeme vyvážený balíček. Nejde jenom o legální cesty do Evropy, nejde jenom o represivní opatření, je to globální balíček, všeobjímající balíček, který se týká záchrany života i misí společné bezpečnostní a obrané politiky. Pane Kirkhop, ten se ptal na finanční aspekt, zda jsou ty prostředky náležitě vynakládány. letos jsme vlastně navýšili eh, rozpočet pro operace Triton. Myslím, že ty peníze byly využity opravdu řádně, když se podíváte, jaké výsledky to přineslo. A nyní vlastně žádáme o prostředky navíc pro posílení agentur. To je klíčové pro zřízení těch hotspotů a zvýšení nouzové pomoci a myslím si, že nejlepší způsob jak vynakládat peníze, je právě tou nouzovou pomocí, protože zde my máme přímý vliv a komise to může konkrétně podmínit, za co je možné ty peníze utratit. Takže je opravdu dobré zvýšit to naše nouzové financování. Potom otázka eh, těch peněz na integraci. Ano, integrace je zásadní téma, je velice důležité a bude to další krok nyní vlastně přijímáme ty osoby a je důležité je náležitě integrovat. My zde integrační rozpočet nezvyšujeme, ale členské státy již poskytují peníze pro rozvoj integračních eh, programů a v příštím eh, víceletém finančním eh, rámci toto bude důležité navýšit tu položku na integraci v našem rozpočtu, protože to bude významné pro budoucnost. Co se týče otázky na ty členské státy, které neimplementují plně AKI a co s tím, Není vlastně nemáme možnost tím neposkytnout peníze, ale musíme jít tou standardní cestou eh, řízení o porušení práva. To znamená, když nějaký stát eh, neaplikuje náležitě eh, aký, tak je zde ten postup o porušení práva. Paní Sipo se ptala na to přesidlování. V březnu 2016 eh, předložíme návrh pro permanentní systém přesedlování. Zatím to v tom balíčku nemáme, pracujeme na tom a předložíme tuto problematiku. Pro relokaci máme náležitý právní základ, ale pro ten resettlement, pro to přesídlení zatím nemáme, takže bude záležet také na eh, vůli členských států zda to povinně přijmou nebo ne, ale bohužel zde nemáme náležitý právní základ na to, aby to proběhlo hladce. Potřebujeme mnohem více legálních eh, cest. Jistě s vámi souhlasím. Co se týče té legální migrace, proč je tam jenom ta modrá karta? Uvidíme do března, zda se nám podaří zahrnout do balíčku další prvky, kromě té modré karty. Ta je důležitá, jistě. A je zde mnoho vysoce kvalifikovaných Syřanů, pro něž by mohla být aplikace modré karty výhodná, když jsou zde eh, tito kvalifikovaní lidé, tak proč toho nevyužít? před dvěma eh, lety Evropský parlament také přijal směrnici o sezónních pracovnicích a i toto je nástroj, který bychom měli výrazně využít, eh, posílit jeho implementaci v členských státech. A do máme tedy předložit ten eh, nový balíček, takže uvidíme také, co bude chtít příslušný výbor po nás, aby v tom balíčku bylo. Ale prostě ta hlavní kompetence je v rukou členských států a my nemůžeme nutit členské státy, aby zvyšovaly své kvóty pro migranty, kteří přicházejí do jejich zemí. Paní Gomez. A nedostatečné kroky proti Maďarsku. Já chci říci, že Intenzivně jsme nedávno jednali s eh, maďarskými orgány. Komisař Avramopoulos tam byl před 14 dny. Eh, připravili jsme společný dopis, který bude poslán eh, tento týden generální ředitel DG Home a DG Just společně. Tam píší o těch věcech, které jsou shledávány jako problematické v nové legislativě ještě to řešíme s právním servisem, abychom eh, ten eh, dopis náležitě formulovali, tak ještě čekáme na překlad, ale bude poslán koncem tohoto týdne a bude tam velice výrazné vyjádření k nové legislativní situaci v Maďarsku a pokud to bude potřeba, jsme připraveni učinit další potřebné kroky. Irák a iránské tábory, situace v nich. Ano, to je velice důležité téma, které jste zmínili. Je zde potřeba dobré koordinace mezi jednotlivými aktéry přímo na místě. Působí tam spousta aktérů, neziskové organizace, eh, UNHCR, DG Eco, DG Devco, eh, které se zabývá spíše tou dlouhodobou perspektivou a také jsou tam různé kroky jednotlivých členských států a je důležité to lépe koordinovat. Ono k tomu dochází, ono to chvíli uh, uh, trvá, ale už máme uh, určité známky toho, že se situace zlepšuje. Nyní zde máme ten svěřenecký fond, kde ty peníze z nejrůznějších zdrojů se vlastně dají do jednoho společného fondu a i toto je vlastně nový přístup, jak lépe koordinovat financování. paní kolegyně, vy jste hovořila o tom, že máte určité pochybnosti o dodržování základních práv na straně migrantů a chozečů azyl v hospotech. to mě přece jenom překvapilo. Já bych řekl, že tomu je spíše naopak. Tím, že EOS, Frontex a příslušné členské státy působí přímo na místě, bude možné lépe kontrolovat to, co se opravdu odehrává na řeckých ostrovech nebo na Sicílii nebo na Lampeduze. Máme tam naše týmy, díky tomu můžeme lépe kontrolovat situaci i dodržování AKI. My bychom měli hotspoty vidět jako jedinečnou možnost pro monitorování situace a dodržování práv přímo na místě. Jak zajistit, že budou aplikovány opravdu ty relokační mechanismy už jsme také slyšeli námitky určitého členského státu, který se brání tomuto systému, ale bude-li se nadále bránit, tak využijeme všech možných procesních kroků a e, půjdeme soudní cestou před Lucemburským soudním dvorem. Máme celou řadu pozitivních známek od e, států, které hlasovaly proti nebo se zdržely hlasování, ale jsou ochotni potom ta pravidla aplikovat. Tak e, to prostě v demokracii je. Někdy se s něčím nesouhlasíte, ale prostě ta pravidla potom e, přijmete. Co se týče fondu pro Afriku, tak například Dánsko a některé další členské státy uvedly, že do něj peníze dají, takže na tom se také pracuje. A na to téma hotpotu jsem tedy zareagoval. A to přesídlání opravdu musí být co nejzávaznější. Takže já vám děkuji, pane předsedo, myslím, že jsem zodpověděl většinu otázek. My um, teď máme trošku času, času pro kolegy, aby um, se k tomu ještě vrátili rozuměl správ, jsem správně, že máme sdělení o implementaci, které dorazí za několik dnů. To je důležité, eh, že já mám otázku a kolegové jistě také, že některé ty agentury budou hrát roli, které bude, která bude jiná, výrazně jiná. Takže my musíme písemně dostat informace, co to znamená. Například Frontex, eh, otisky prstů, to je jeden z příkladů. To ale musíme vidět. To možná bude trošku chaos v příštích šesti měsících. Takže ještě jednu otázku a pak eh, budete moci odpovědět velice stručně. Eh, já jsem neslyšela odpověď. Peníze pro Turecko a Africký fond se použijí na stavbu hranic. A druhý bod, eh, neměli bychom směšovat debatu o emigraci s právem na azyl. Eh, zaměstnání spravedlivého. Komise zmínila, že ta modrá karta je užitečná pro Syřany, kteří jsou dobře kvalifikovaní velice často, ale to neplatí pro všechny Syřany. A za druhé, azyl nesouvisí s kvalifikací. Pokud jste analfabet nebo akademik, když utíkáte ze Sýrie, máte právo na ochranu. Měli bychom být tedy velmi opatrní se směšováním tedy práva na azyl a práva na zaměstnání. Já musím říct, že souhlasím. Žádost o modrou kartu je něco úplně jiného. To je, eh, tady to je nesmyslné. To nejde o to, že syřeni jsou dobře, nejsou dobře kvalifikovaní, to oni jsou, mnozí. Ale ten způsob, jak se to dělá, já tedy plně souhlasím my nemáme nic proti legálním cestám, ale dobře. Budeme mluvit i implementaci ještě. Někdo další ještě má doplňující otázku, než dám slovo panu Michelovi? Ne, takže pane Michel, prosím, um, udělejte z toho závěr. Děkuji. Já plně souhlasím, co řekla paní Sipo, já jsem nic jiného neříkal nemyslím, že jsem ty dvě záležitosti směšoval. Obojí řeším už řadu let. Říkám, že je možné, aby syrský inženýr byl um, v e, Turecku a mohl by využít něč, toho postupu, aniž by přešel šel přes ten, přes to, přes ten postup přesídlení, nebo může být v Jordánsku nebo v Egyptě. Syřani nemusí přicházet do Evropy pouze jako uprchlíci. To je jedna věc. Druhá věc, modrá karta může mít pozitivní efekt na toto téma. Samozřejmě nesměšuju legální migraci a azylu má právo eh, získat uprchlický status v Evropě. Co se týče vaší otázky k těm penězům, eh, zase Eh, navrhujeme globální odpověď. V Africe eh, to nejde, nejde jenom o řešení příčin migrace, ale také je to o zlepšování kapacit zvládat azyl eh, lanty uprchlíky, protože i v Africe je hodně uprchlíků a také kontrola hranic. Takže my v tom v rámci toho trust fundu řešíme všechno. Ne, nebudou to pouze příčiny migrace, ale také přijímací kapacity, kontrola hranic, boj proti pašování a tak dále. Na Turecko to tež. Klademe velký důraz na zlepšování situace v uprchlických táborech v Turecku. Chceme ale také zlepšit kapacity eh, pohraničníků v Turecku Pohraničníci z Turecka také dělají hodně záchranných aktivit, zachraňují mnoho životů. Nejsou to jenom Evropané, kdo zachraňuje životy na této straně moře. Děkuji. A ještě k těm hotspotům, jak jsem řekl, my předložíme podrobnou informaci o tom, jak ta situace vypadá. Jak jsem řekl, ta situace se zlepšuje, ale mění se to každý den posíláme tam stále více a více lidí a myslím, že brzy budeme mít lepší představu o té situace. Budeme připraveni se vrátit do výboru Libe a projednat to. Děkuji, pane Mišel. Mm, děkuji eh, všem kolegům za otázky i za odpovědi. Eh, musím říct, je to trošku hloupé, ale v 11.45 máme Ehm, tedy rozpočtové, na programu rozpočtové opatření, které ehm, toto doprovází, takže to je důležité, aby to bylo 11.50. Takže musíme skutečně dodržovat čas. A teď požádám opět pana Michela, aby prezentoval ehm, výměnu zprávu k situaci v, na hranicích v rámci Schengenu. Takže pane Michel, můžete nám dát aktuální informace k této věci, pak bude diskuse. Ano, teď Schengen. Především nedávné případy zavedení kontrol na vnitřních hranicích neznamená konec Schengenu. To chci zdůraznit, to není konec Schengenu. To se Eh, předpokládá v kodexu Šeněnu, je to plánováno, jak pro předvídatelné otázky jako fotbalové mistrovství nebo situace, které vyžadují okamžitou akci. Takže určité hm, faktické připomínky. Komise dostala oznámení o zavedení interních eh, hran, kontrol hranic 13.9. z Německa, pak o dva dny později Rakousko, o další dva dny později Slovensko. Eh, minulý týden v souvislosti s kodexem hranic Schengenu všechny členské státy tyto informovali o prodloužení těch původních deseti dnů o dalších 20 dnů. I to je možné podle pravidel Schengenu. To znamená, že budou interní eh, vnitřní kontroly hranic v Německu do 15. 10. 12. 10. Rakousko 15. 10. Slovensko 16. 10. Podle Schengenského kodexu tyto členské státy mohou tyto kontroly eh, dělat dva měsíce po oznámení komise informovala předsedu Šulce o zavedení eh, těchto kontrol hranic. V ten den, kdy jsme dostali to oznámení, poslali jsme dopis eh, předsedovi Šulcovi. Všechny tyto členské státy vlastně citují stejný důvod eh, pro zavedení těch interních hranic to znamená ohrožení vnitřní bezpečnosti a veřejné politiky. V roce 2013 jsme revidovali uh, interní kodex Schengenu. My jsme identifikovali migrační toky um, jako důvod zavedení hranic, ale podle názoru komise ta jedinečná situace, které čelíme, může odůvodnit znovu zavedení interních kontrol. Tyto kontroly ale musí být přiměřené. To je důvod, proč komise rozhodla ehm, minulý minulou středu, že bude formalizovat hodnocení situace. Nyní tedy Kontaktujeme orgány členských států. Všem třem členským státům jsme napsali tento týden, abychom získali další informace, abychom zajistili, aby ta opatření byla přiměřená. Když dostaneme informace, odpověď na tu podrobnou otázku, kterou jsme předložili, tak vydáme stanovisko ohledně dodržování Schengenského kodexu, budeme informovat Evropský parlament a radu o našem zjištění. Dovolte, abych zdůraznil, že toto bude jenom názor komise. My nemáme podle šengenského kodexu možnost v tom členským státům zabránit, pokud usoudíme, že to je nepřiměřené, vydáme příslušné stanovisko a pak se můžeme obrátit na soud, ale jediný E, nástroj, který máme, je řízení o porušení smlouvy. Nic jiného není možné podle šenenského kodexu. To je jasné. Děkuji, pan Koero, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat panu Michelovi za jeho prohlášení a také chci připomenout, jak jsem řekl už mnohokrát tomto výboru, hlavním prvkem pro to, aby Schengen fungovaly vzájemná důvěra. Musí být uh, rovnováha mezi národními kompetencemi a komunitárními pravidly. Z tohoto důvodu jsme vytvořili nový evoluční šengenský mechanismus a také eh, pravidla, která umožňují jedno, eh, strana rozhodnutí zavést kontroly hranic. Nedávné události ukázaly, že kroky Eh, členských států stále definují budoucnost volného pohybu, takže se neplete. Pokud je Schengen ohrožen, tak je to proto, že toho ohrožují členské státy, nikoli uprchlíci. Dovolte však, abych rozlišil val mezi těmi několika případy, ke kterým došlo v minulých týdnech. V případě Německa je důležité zdůraznit, že hranice nebyly uzavřeny kontroly byly zavedeny, což je rozdíl. Německo neuzavřela dveře uprchlíkům. Dominový efekt, který následoval Rakousko a Slovinsko, které uzavřely své hranice, tak tam už ty cíle nebyly tak jasné. A tady bych se k tomu chtěl vyjádřit podrobněji. Dokumenty k dispozici od německé vlády nebyly k dispozici v jiném jazyce než v Němčině. Rakousko tam jsme ty dokumenty ještě nedostali. V každém případě obecná poznámka, ty členské státy citovaly klauzuly o národní bezpečnosti a nouzové situaci. Pan Michel i o tom mluvil. Takže mám konkrétní otázku. Za prvé, Německo požádalo o prodloužení Slovensko Rakousko také. Za druhé, byly zvažovány nějaké jiné prostředky před tím prodloužením, jako třeba hotspot, eh, civil, eh, civil, civil, myslím, civilní obrany. A v hodnocení komise byla spolupráce mezi členskými státy efektivní? Přičem, i když už bereme v úvahu to, že členské státy mají právo jednostranně takto rozhodnout. Mělo by to být poslední možnost a přiměřená. E, kromě toho, společná pravidla regulace vnitřních hranic jasně říkají, migrace, překračování externích hranic velkými počty příslušníků třetích zemí by per se nemělo být považováno za hrozbu veřejné politiky nebo vnitřní bezpečnosti. Takže to je velice užitečný dokument, který nám dal k dispozici sekretariát Libe. Takže doufám, že komise bude bdělá a bude o tomto informovat. Poslední věc. Je třeba jednat, aby bylo možné lépe řídit tyto toky a naše externí, na naš, i naše externí hranice. Ale důležité je, abychom současně řešili sekundární pohyby uprslíků a měli jasnou politiku návratu. Problémy v rámci interních hranic nelze vnímat jako vlastní problém, ale pouze jsou to symptomy, symptomy mnohem širšího problému. Tento parlament a komise by měli zajistit, aby Schengen se nepoužíval na Eh, politicko, na egoistickou eh, sobeckou politiku členských zemí. Děkuji. Pan López Aguilar, prosím. Myslím, že můžeme jenom sdílet obavy, které jsou za které vyvolává tato bezprecedentní situace, tato takzvaná uprchlická krize která ve skutečnosti není uprchlická krize, eh, je evropská krize, je to krize myšlenky volného pohybu osob jako mm, základního pilíře celého evropského projektu. tuto chvíli. Otázka je, na to na perspektivy, které komise překládá. Bylo řečeno mnohokrát, nová revize Dublinu, revize současného nařízení Dublinu, vyvození tedy lekcí tohoto, eh, této úpravy, která již byla prohlášena za zastaralou. Eh, alokace zodpovědností za Um, zacházení s jednotlivými žadateli o azyl, kterou má nahradit stálý mechanismus, pomocí kterého se společně se solidaritou přichází sdílená odpovědnost. Kromě toho, by mě zajímalo, zda existuje nějaká perspektiva. Zajištění toho, že obnovení těch interních kontrol na hranicích členských zemí Evropské unie nebude porušena, jak si narušena tímto pocitem nouze, který mm, vzbudil ta škála nebo ta, to, to množství lidí, kteří utíkají z těch konfliktních regionů. A za třetí, jak je aktuální situace v těch sporech mezi eh, členskými státy, Ehm, Evropské unie a kandidátskými státy, totiž ehm, Maďarsko a Srbsko. To by mě zajímalo ehm, slyšet tedy podrobnější odpověď od komise. Jako další má slovo paní Karaca Bild. Děkuji, pane předsedo. Také já vítám to, že komise velice úzce sleduje možné zneužívání šenenského kodexu. Dovolte, abych řekla, že um, svoboda pohybu v rámci Schengenu je jedna z hlavních úspěchů Evropské unie, je to pilíř evropské integrace, měl by být respektován všemi členskými státy. Nedávno tedy v mm, poslední době vypukl určitý zmatek uh, v tom smyslu, že některé členské státy v podstatě aplikovaly šengenský kodex. Takže já chci, aby komise vyjasnila, že doposud nebyl porušen šengenský kodex. Německo neuzavřelo hranice, jenom znovu zavedlo, obnovilo kontroly. A já podporuji, co řekl pan Coelho. To je základní rozdíl. To je v rámci toho, co pravidla Schengenu předpokládají. Doufám, že komise sleduje možné zneužití. Je velmi důležité, aby to nějaký členský stát nezneužil. Viděli jsme situace, to nemohu posoudit, ale chci, aby to komise sledovala e, toho, co se stalo mezi Srbskem a Chorvatskem, že objevily se zprávy, že pouze autobusy z jednoho e, členského státu byly blokovány, ne, nečlenského státu. Pokud takto začneme diskriminačně Eh, akceptovat eh, nebo neakceptovat lidi z třetích zemí, tak to by komise měla posoudit. Další věc, aby Schengen a svoboda pohybu přežila, tak musíme kontrolovat externí hranice. Není to o represích, není to o policijních operacích, je to o řádném, spořádaném způsobu registrování a individuálního hodnocení a aplikování eh, principů platných, pokud dojde ke eh, nadměrnému použití síly, dojde k incidentům, tak by se eh, měly vyšetřit podle práva a příslušné nápravné opatření by měla být přijata. Děkuji. Kristin Nefoy. Děkuji. Já se jenom vrátím k, mm, k, tom, k té otázce na lidská práva. Ty pochybnosti vyplynuly z vyslechnutí názorů ochraně lidských práv. Co se týče Schengenu, to je budoucnost Evropské unie, o kterou tady jde. Schengen je volný pohyb lidí v Evropě. Nebudu to opakovat, ale jsou to základní věci. Já si kladu otázku, e, která suverenita je důležitější, Evropy nebo členských států. V tuto chvíli členské státy e, mluví o tom, že jsou přijímána rozhodnutí na evropské úrovni a pak dělají to, co se jim hodí a nerespektují evropskou identitu nedodržují to, že evropská legislativa je nadřazená národní legislativě. Vy jste hovořil v předcházející diskuse o tom, že když členské státy nerespektují předpisy, tak jsou e, žalovány u soudu. Stačí to? Není třeba udělat něco víc? Chápeme, co udělalo Německo, proč to tak udělalo ale vzhledem k tomu, že další členské státy zavírají hranice, tak to prostě už není akceptovatelné. Co se týče migrace, tam to nebylo předvídáno v šengenském kodexu jako důvod. I naopak je potřeba, aby členské státy přijaly metody přesídlení a relokace aby ti lidé prostě nepřecházeli z jednoho státu do druhého, to je neakceptovatelné. To je zodpovědnost všech evropských občanů. Je nutné postarat se o to, aby především byla dodržována evropská suverenita, až potom suverenita členských států. Tak to se ne, nedá pokračovat dál. Děkuji. Majte Luis, prosím. Tady jedna věc, kterou jsem úplně nepochopil. To bych chtěl vyjasnit. Chtěl mm, vyjasnit. Um, vy jste hovořili o systematizaci řádných tocích, dublinský mechanismus, návratnost. Mm. V jakém pořadí se to ale bude dít? pokud přesídlování má být mm, spořádané, tak je potřeba, aby bylo nějaké pořadí. Pokud to uděláme špatně, nespořádaně, tak to bude, povede ke skandálům, k selhání. Jaký bude systém teda? Můžete nám krok za krokem vysvětlit, jak to bude fungovat? Jinak budou velké problémy mm, ve veřejném mínění a evropské kredibilitě. Děkuji. Mm, pane Coelho, pan Coelho hovořil o tom prodloužení na hranicích eh, Rakouska-Slovenska. Paní Mers, vy jste eh, žádala o, nežádala o slovo, ale prosím, máte slovo. Já se omlouvám, pane předsedo, že to je na poslední chvíli. Domnívám se, že je dobře, že několik zemí se rozhodlo kontrolovat hranice. Myslím si, že to je jediný způsob, jak ten eh, proud azylantů zastavit. A byla bych ráda, kdyby moje země Nizozemsko to učinilo také a šlo ještě o krok dále a sice permanentně uzavřelo naše hranice. A mám zde tedy dvě otázky či žádosti na zástupce komise. Podle šengenského hraničního kodexu nesmí kontrola trvat déle než dva měsíce. Podle mého názoru zde není žádný důvod si myslet, že za dva měsíce už ten příliv zde nebude. A táží se, jaké možnosti mají členské státy kontrolovat hranice po těch dvou měsících. Jsou zde nějaké možnosti? A druhá otázka. Komise, kdy považujete situaci za takovou, jako je v článku 26, Schengenského kodexu, kde je možné zavést hraniční kontroly na období 6 měsíců. Děkuji. Yeah, I'm just going to add um, to the uh, commission um, the issue. Otázka prodloužení, pan Coelho um, se ptal na Rakousko a Slovensko. Já se to snažím tedy pochopit. Vy mluvíte o porušení smlouvy a soudu ale mm, my chceme vysvětlení, co znamená to prodloužení. Bude to neustálý proces? Mm, kromě toho, jak to bylo v minulosti, kdy to bylo výjimečné, výjimečná situace, to by mě jenom zajímalo. Takže prosím, můžete odpovědět na konkrétní otázky, které položil pan Coelho a další? Děkuji, pane předsedo. My neplánujeme, že se obrátíme na soud pokud nezjistíme, že členský stát e, porušuje šengenský kodex. V tuto chvíli si nemyslíme, že Německo, Rakousko a Slovensko ta pravidla porušují, ale žádáme o další informace. Chceme posoudit přiměřenost těch opatření, musíme e, zajistit, aby byla přiměřená. My si velice ceníme Schengenu, chceme chránit Schengen a chceme, aby byl plně respektován. Avšak máme zvláštní situaci, která je jedinečná v naší historii. A jak bylo řečeno, ty hranice nebyly uzavřeny. Oni obnovili hraniční kontroly, ale ti lidé stejně mohou přecházet ty hranice Německo, Rakousko a Slovensko. On the question of uh, where the other measures requested by, by the author. Co se týče dalších opatření, které se vyžádaly orgány jako hotspoty a civilní obrana a tak dále, doposud žádné členské státy nežádal o použití mechanismu civilní obrany hotspot. To je nástroj, který je spíše eh, vhodný pro e-, kontrolu externí hranice protože to je Frontex a Frontex nemá e, být aktivní v rámci interních hranic. EASO e, eh, také. Rakousko a Německo žádali o nouzovou pomoc a o podporu vzhledem k rostoucím počtům, kterým čelí. Není to jenom Řecko a Itálie, které využívají z té e, nouzové pomoci, ale také Rakousko již dostal nějaké peníze a jsou před námi další žádosti a také německý požadavek, e, který příznivě posuzujeme e, na podporu těm členských zemí vzhledem počtům, kterým čelí. Dovolte, abych zdůraznil, zřízením vnitřních kontrol, jak řekl pan Koelo, to musí být skutečně poslední možnost přiměřené a přiměřeně. Musíme samozřejmě také e, řešit sekundární pohyby a návraty. Jak jsem zmínil, z implementace Dublinu potřeba posílat zpátky ty lidi tam, odkud pochází, kde vstoupili do EU jako první. Pan López Aguila ehm, správně mm, poukazuje na souvislost na Schengenský kodex a Dublin. Ty spolu souvisí. Musíme opravit Dublin, napravit Dublin, aby členské státy nepoužívaly Schengenský kodex k řešení problému, který souvisí s Dublinem. monitoringu eh, paní Koresa byl, ano, my monitorujeme pečlivě, co se děje v těch členských zemích a jakmile dostaneme jejich odpověď, tak eh, vydáme stanovisko k přiměřenosti těchto opatření, o kterých se podělíme s radou a parlamentem. Pan nebo Talon. členské státy jsou stále suverénní, co se týče jejich hranic. My jsme zrušili interní vnitřní hranici, ale suverenita EU je stále diskutabilní a samozřejmě to není snadné. Musíme postupovat krok za krokem a brzy vydáme nové sdělení. Evropské, evropský systém pohraniční kontrol aby ty externí hranice nebyly jenom národní odpovědností, ale sdílenou. Pro ty, k těm interním hranicím to je šengenský kodex, který omezuje možnosti členských zemí dělat, co chtějí. To musíme užít co nej, nejvíc. Plně souhlasím s tím eh, hodnocením, že bychom neměli uzavírat hranice, že to není řešení. K otázce se, paní um, mm, Papovizu Šumbradus, omlouvám se, že špatně vyslovuji vaše jméno. Všechno musí postupovat stejným tempem. Musíme použít hotspoty, začít realokace, používat Dublin hodným způsobem k řešení sekundárních pohybů, pokud se nám to podaří přesvědčivě tak bude menší potřeba, aby Německo, Rakousko, Slovinsko prováděli interní kontroly, protože ti lidé budou přesídleni, budou řádně eh, eh, zpracováni. Nyní nekontrolujeme migrační toky v rámci EU. A to relokační, se, relokační program by to měl dělat společně s hotspoty. To jsou dvě strany jedné mince. Paní Mayer se eh, to, co se stalo po... Stop having internal checks at the border, uh, but of course they still have another... Po těch dvou měsících je možné, že budou další dva měsíce, to se dá předpokládat. Takže je riziko do budoucna, že využijí dalšího článku šenského kodexu a znovu prodlouží interní kontroly. My zase musíme eh, to omezovat a sledovat, zda to je přiměřené. V tuto chvíli ale nemáme indikace těch to států, kteří, které to plá, že, že to plánují. My doufáme, že do, v rámci těch dvou měsíců ten relokční eh, systém bude funkční a že budeme mít lépe řízené migrační toky v EU a potřeba interních kontrol bude tím snížena. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji vám mnohokrát, pane Micheli. Chtějí nějací kolegové k tomuto ještě vystoupit, nebo jste přišli později, to je debata k Schengenu, nevím, jestli ještě někdo se k tomu chce vyjádřit. Tania Fajon, prosím. Eh, nevadí vám, pane Mišeli, že vezmete ještě jednu otázku, ne? Tak, prosím. Děkuji. Eh, omlouvám se za pozdní příchod. Eh, já jsem slovinská poslankyně, proto se k tomu chci vyjádřit a nesledovala jsem vaši debatu předtím a velice ráda bych byla. Víte, já chápu, že říkáte, že nedochází k porušování šengenských pravidel, ale chcete dodatečné vyjasnění toho, aby se ověřilo, zda to opatření je vhodné nebo proporcionální vůči potřebám. Mohl byste, prosím, mi to ještě jak si dále dovysvětlit, abych pochopila, jaké jsou další kroky, nebo kdy očekáváte reakci orgánů daného státu? Děkuji. Ano, my jsme pro tuto debatu předpokládali víc času, je to skutečně důležité Teď další kolegové, paní Björk a pak Birgit Sipl. Ještě někdo? Dobře, takže Malin Björk. Děkuji. Několik kolegů se ptalo na hotspoty. Já se chci zeptat na otázku velice důležitou pro nás. Prosazuje komise uzavřené nebo otevřené hotspoty? Uzavřené nebo otevřené? Jinými slovy, mohou se tam lidé pohybovat nebo ne? v Řecku, to je v Amidaleze a to je uzavřený hotspot. Takže ono to trošku určuje, jak ta místa budou vypadat, my bychom to rádi věděli. Děkuji vám. Děkuji. No, e, upřímně, toto je skutečně pouze na téma Schengen, ale pan Michel je velice flexibilní přítel z komise, takže jistě mu nebude vadit eh, zodpovědět i toto. No, ale eh, tady jste mě trošku přetáhla mé byrokratické svalstvo, abych tak řekl. Teď Birgit Sipl, vy jste měla otázku k Schengenu? Ne? A tedy teď... Eh, já to nepřečtu. Paní Majer? Tak prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem měla ještě jednu další otázku. A sice, kdy se komise domnívá, že zde je situace podle článku 26 Schengenského hraničního kodexu, která tedy umožňuje zavést hraniční kontroly na dobu 6 měsíců. Bylo by pěkné, kdyby zodpověděl i tuto otázku. Děkuji. Thanks, Mr. Michel. Děkuji. A ještě paní Dalí, Miriam. Děkuji, já mám velmi stručnou otázku, jde o vysvětlení. Pan Michel v jednu chvíli řekl, že Německo, Rakousko a Slovinsko, eh, že ty důvody tedy, které uvádějí, jsou vážné hrozby pro vnitřní bezpečnost. Pak jste řekl, že migrační toky nikdy nebyly důvodem pro znovu zavedení kontrol. Ale všichni víme, že ten důvod jsou migrační toky. Může nám komise říci, jak eh, lze tedy združit migrační toky s vážnými hrozbami pro vnitřní bezpečnost? Tak, pane Myšle, to už skutečně bude konec. Já jenom vyjasním to, co jsem chtěl říct, já o těch core actions a tak dále. Já vím, že core action je ta úplně poslední um, možnost, kterou máte. Um, Šlo pouze o dovysvětlení toho, té možnosti prodloužení těchto kontrol, ale jsem si jistě k tomu se vyjádří. Takže prosím vás o odpovědi na toto a tím uzavřeme tento bod. Ale klidně to můžete rozvést a díky, že jste tak flexibilní, moc si toho vážíme. Děkuji, pane předsedo. Co se týká toho prodlužování, Eh, tam se používají úplně ty samé argumenty ve svých, ve svých oznámeních. Členské státy používají úplně to samé. Eh, k otázce paní Fajon. My jsme slovenským úřadům zrovna včera napsali eh, v návaznosti na to nové oznámení a oni teď mají pět dní na odpověď. Jakmile dostaneme tuto odpověď, Doufejme, že to bude v tom termínu. Pak vydáme stanovisko. Vyžádali jsme si taky informace o číslech, o proporcionalitě a nutnosti tohoto rozhodnutí. Požádali jsme o dostupná data, co se týká hrozeb pro veřejnou politiku a vnitřní bezpečnost. Vyžádali jsme si informace o dopadu zavedení pohraničních kontrol na, eh, na eh, možnost přechodu hranic. Takže ptáme se na celou řadu otázek, které cílí na to, aby se vyjasnila proporcionalita těchto opatření a aby se, to bych odpověděl paní Dalí, aby se opodstatnilo propojení s tou hrozbou pro vnitřní bezpečnost. Upřímně řečeno, samozřejmě migrační toky jako takové by neměly být důvodem pro znovu zavedení pohraničních kontrol, ale když se podíváte na tu škálu, které tyto státy čelily, a podíváte se na omezené kapacity, vypořádat se s tímto přísunem, to znamená řádně ty lidi zaregistrovat. Tak když e, vnitřní hranice není řádně, e, řádně kontrolována, dojde k tomu, že se k vám hrnou lidé ve vlacích, nikdo v tom nemá přehled a tím pádem, když ta čísla jsou velká, tak to jsou hrozby pro e, veřejný pořádek. Většinou to jsou lidi, kteří eh, nejsou registrováni, kterým nejsou snímány otisky prstů v eh, té prvotní zemi v rámci EU nevíte, kdo jsou. Tím pádem to může být bezpečnostní hrozba, protože nikdo u nich neprovedl bezpečnostní kontrolu. Takže jakmile dojedou do Německa, je tam zapotřebí, aby se s těmito lidmi provedla určitá bezpečnostní kontrola. Pokud jich je hodně a přijíždějí neuspořádaně, vzniká riziko. Z toho důvodu je proto nutné, eh, z tohoto hlediska je proto nutné hodnotit tu proporcionalitu. Ale ta bezpečnostní hrozba a hrozba pro veřejný pořádek, eh, to nikdo nepopírá. Otázka je, zda jsou ta, eh, opatření proporcionální. Paní Björk, otevřené uzavřené hotspoty. To je složité téma. Je to hotspot. My nehovoříme o otevřených nebo uzavřených hotspotech. Některé části mohou být otevřené, jiné uzavřené. Co tím myslím? V rámci těch hotspotů se rovněž provádí navracecí operace hospodářských migrantů, kteří nemají právo zůstat v Evropě. A pokud existuje nějaké riziko jejich útěku, tak mohou být v rámci této operace umístěni do uzavřených, eh, uzavřených zařízení. Co se týká přijímání lidí, tím pádem ty, ta zařízení jsou otevřená, nejsou uzavřená. Ale opět je zásadní, aby lidé přijali to, že budou realokováni a to znamená, že je musíme přesvědčit o tom, že to bude pro ně výhodné, aby místo toho nešli tím západobalkánským kanálem. A je to skutečně hodně práce přesvědčit ty lidi, aby zůstali v těch recepčních zařízeních. Opět, tam musí být otevřená. Ale případné navracecí operace, to mohou být uzavřená centra. Co se týká možného prodloužení eh, podle článku 23 Schengenského eh, kodexu, Doufám, že jsem tak reagoval na všechny otázky a děkuji za pozornost. Děkujeme vám, pane Mišeli, díky za obsáhlé reakce na otázky během dnešního dopoledne. Děkuji vám, kolegové, za skvělé otázky, za skvělou debatu. Teď v 11.45 budeme hlasovat. Není možné teď zpracovat jakýkoliv jiný bod, protože zde nejsou příslušní kolegové, tím pádem vyhlašuji přestávku až do 11.45, kdy budeme hlasovat. Prosím, vraťte se včas, abychom v 11.45 mohli hlasovat. Díky.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 Colleagues, please uh, begin to take your seats. I do want to vote absolutely on time. Thank you. Kolegové, když dovolíte, usaďte se. Chtěl bych, abychom začali hlasovat včas. It is an electronic vote. So bude to elektronické hlasování, tak si prosím ověřte, že máte hlasovací kartičky. colleagues. Tak, kolegové, jdeme hlasovat. Připravte se elektronické kartičky. Kontrola. Je snad někdo, kdo nemá hlasovací kartičku? Ozvěte se, abychom vás mohli započítat. Nikdo? Dobrá. Takže Návrh eh, prováděcí rozhodnutí rady stanovující datum vstoupení v platnosti rozhodnutí 2008-633H a co se týká přístupnosti pro konzultaci systému VIS eh, a tak dále pana Kirkhopa. Je to jedno elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. A je to přijato blahopřeji panu Kirkhopovi. A to je konec hlasování. colleagues, we're going to take point four. Kolegové, ještě probereme bod čtyři, ale počkám chvilku, aby se usadili všichni kolegové z DG Budget a všichni zpravodajové a ostatní. Připraveno? Kolegové, podívejte, pokud nechcete zůstat na poslední bod, bod 4, tak prosím vás, opustte místnost teď. Tak, teď jsou tady už všichni, jdeme tedy na návrh opravného rozpočtu. V zásadě toto je ta rozpočtová položka pro Evropskou migrační agendu, o tom jsme mluvili předtím, to znamená těch 6 ehm, měsíců. A je to velmi důležité, Toto je to další rozpočtové rozhodnutí v reakci na posílení rozpočtu na těch šest měsíců. Mezi rozhodnutími, o kterých budeme diskutovat, pan zpravodaj o tom jistě prohovoří v rámci opravného rozpočtu, jde o řízení uprchlické krize, rozhodnutí o mobilizace nástroje pro flexibilitu na pokrytí nových eh, výdajů, konkrétní návrh pro oznámení komuniké komise s řízení uprchlické krize, takže nejprve asi poprosím komisi DG Budget o jejich prezentaci a pak dostanou slovo všichni zpravodajové. Takže prosím. Děkuji, pane předsedo. Díky za pozvání, díky za to, že vám můžeme představit návrh opravného rozpočtu a, a můžeme vám navrhnout mobilizovat prostředky z nástroje pro flexibilitu. Jak víte, minulý týden komise přijala komuniké tý, eh, s názvem Managing the Refugee Crisis, řízení uprchlické krize, kde se navrhuje balíček nových aktivit ve výši celkem 1,7 miliardy euro. Tyto aktivity lze rozčlenit na 801 milionů na rok 2015 a 900 milionů na rok 2016. Těch 801 milionů na rok 2015 To už má na stole Rada a parlament. Návrhy na těch 900 milionů dodatečných euro na rok 2016 budou předloženy v nejbližší době. E, komise předloží pozměňující dopis na návrh rozpočtu na rok 2016 v říjnu 2015. Je důležité zdůraznit, že, tě, zdůraznit, že těchto 1,7 miliard euro na nové aktivity jsou v návaznosti na opatření již schválená v předešlých měsících, tedy v květnu a nejnověji v září. Co se týká balíčku na rok 2015, na to se zaměřím ve své prezentaci, z těch 801 milionů, 401 milionů je zahrnuto v eh, opravném návrhu rozpočtu 7, což bylo předloženo rozpočtovým orgánům včera ze strany komise. Eh, místo předsedkyně Georgieva vám to prezentovala v pro, ve výboru pro rozpočtovou kontrolu a 400 milionů, těch zbývajících 400 milionů vlastně nevyžadují opravný rozpočet a proto také nebyly zahrnuty do toho návrhu opravného rozpočtu. Těch 401 milionů v tom opravném návrhu se rozdělují mezi kapitoly 3 a 4 navrhujeme 101 milionů do kapitoly 3 a 300 milionů do kapitoly 4. V kapitole 3 těch 101 milionů se opět rozděluje v rámci návrhu navýšení nouzových opatření v rámci ARMIV a Fondu pro vnitřní bezpečnost o 100 milionů. Kromě toho zde máme to předchozí navýšení a to bylo zahrnuto a přijato v opravném návrhu rozpočtu 5. Kromě těch 100 e, milionů navýšení nouzových opatření navrhujeme také posílení tří agentur nejvíce zasažených touto problematikou, tedy Frontex, EASO a Europol. A navrhujeme posílit jejich zaměstnance celkem o 120 e, zaměstnanců, 60 Frontex, 30 EASO, 30 Europol. Vzhledem k tomu, že těchto, e, tyto dodateční pracovníci budou na bráni na konci roku, budeme potřebovat pouze zhruba jednoměsíční výdaje na tento rok a to představuje 1,3 milionu. Takže celkem navrhujeme posílit kapitolu 3 o 101,3 milionů euro. Kapitola 4. Tady navrhujeme navýšení o 300 milionů, aby se e, navýšily prostředky na ENI, aby byly k dispozici dodatečné prostředky pro tzv. fond Madat, tedy pro fond pro Syrii. To je tedy těch 401 milionů dodatečných závazků, které se navrhují v návrhu opravného rozpočtu číslo 7. Jak jsem řekl, pak zde je také 400 milionů dodatečných prostředků navrhovaných nad rámec nebo mimo opravný rozpočet, ale to také představuje nové činnosti v oblasti migrace a těch 400 milionů co spadá plně do kapitoly 4 a lze je rozdělit na dvě součásti. Za prvé, EPA a ENI je to reorientace stávajících fondů které opět eh, použijeme k navýšení fondu pro Syrii Madat a pak 200 milionové navýšení humanitární pomoci. Takže to je v zásadě rozbor těch 800 milionů. Teď, když dovolíte, stručně vám představím, jak hodláme těchto 800 milionů financovat. Těch 401 milionů eh, v tom opravném návrhu rozpočtu se bude financovat takto. 300 milionů do kapitoly 4, tedy navýšení nástroje ENI. Těch 300 milionů bude financováno z marží v kapitole 4. Momentálně v tuto fázi roku tady máme eh, v rámci e MFF eh, zastropení eh, marži nějakých 380 milionů, eh, pardon, 338 milionů, my to snížíme o 300 milionů, takže nám zbyde ještě 38 milionů. V kapitole 3 nelze pouze, ne, nelze těch 101,3 milionů financovat eh, v rámci této kapitoly, protože nám marže na to nedostačuje. Takže jak to ufinancujeme? Za prvé, v kapitole 3 jsme zjistili možnost realokovat 12 milionů z programu pro potraviny a krmiva. To jsou závazky, které nebudou v letošním roce zapotřebí a tím pádem mohou být realokovány pro tyto nové migrační účely. Ale tím pádem stále zbývá 89,3 milionů na financování a marži v rámci kapitoly, v rámci um, víceletého finančního rámce nám zbývá asi jenom nějakých 23,2 milionů. Pokud dojde k plné absorpci této marže a redukujeme ji na nulu, musíme najít ještě dalších 66,1 milionů. A proto, kromě toho návrhu na opravný rozpočet, před sebou najdete také návrh na mobilizaci nástroje pro flexibilitu. Nástroj pro flexibilitu je zvláštní nástroj, který v rámci nařízení o víceletém finančním rámci umožňuje, pakliže se plně využijí marže, mobilizovat dodatečné finanční prostředky nad rámec stropu víceletého finančního rámce. Takže to navrhujeme v rámci toho mobilizačního nařízení. To znamená těch 66,1 dodatečných milionů mobilizovat a překročit tak předpokládaný strop kapitoly 3 v této konkrétní položce. Takže tolik k financování návrhu opravného rozpočtu. Co se týká financování těch 400 milionů, které nemusí být zahrnuty do návrhu opravného rozpočtu, Tady nebudeme potřebovat dodatečné prostředky, komise navrhuje je financovat následujícím způsobem. 200 milionů reorientovaných v rámci EPA a ENI. Tím pádem to půjde, jak jsem říkal, na to navýšení toho fondu Madat pro Sýrii. A těch 200 milionů na navýšení humanitární pomoci bude financováno zejména ze stávajících prostředků na rezervu na nouzovou pomoc, které eh, už se odhlasovaly, ale jsou v rozpočtové rezervě, tím pádem je nelze mobilizovat bez opravného rozpočtu, eh, pardon, bez transferu ze strany rozpočtové eh, autority. A proto jsme zrovna včera tento transfer navrhli, aby se tedy přesunulo 175 milionů z rezervy pro nouzovou pomoc do oblasti humanitární pomoci. Zbývá 25 milionů, abychom se dostali na těch 200. 15 milionů už bylo převedeno rozpočtovými orgány, takže ty už jsou k dispozici, to proběhlo před několika týdny a těch zbývajících 10 milionů jsme našli v operačních rezervách humanitární pomoci. Je to poměrně složitý balíček a doufám, že mé vysvětlení vám pomohlo vnést do celé věci trošku světla. Možná na závěr, pane předsedo, když dovolíte ještě minutku o platbách, protože vše to, co jsem řekl, jsou dodatečné závazky co se týká plateb, je jasné, že dopad těchto 800 milionů uh, se projeví většinou v roce 2016. V kapitole 3 uh, samozřejmě ty platy na navýšení zaměstnanců, uh, navýšení počtu zaměstnanců agentur to vyžaduje okamžité platby, takže to jsou dodatečné platby ve výši 1,3 milionů. Co se týká těch 100 milionů navýšení pro eh, nouzová opatření v rámci ARMIFu a eh, ISF, tam budeme mít 80% prefinancování, ale to proběhne až v lednu 2016. Není možné to vyplatit dřív, to znamená leden 2016 a vyplacení 80 milionů pro členské státy, které požádali o nouzová opatření. Co se týká kapitoly 4, Většina plateb proběhne v roce 2016, nicméně vyžadujeme 40% prefinancování na těch 175 milionů, které budou transferovány z té rezervy pro nouzovou pomoc. To bude muset být vyplaceno v roce 2015, nicméně komise, komisi se podařilo když skutečně prohrabala všechny kapsy, tuto částku najít v rámci tzv. redeploymentů. To znamená, celkový obrázek v oblasti plateb je takový, že komise nepožaduje žádné dodatečné navyšování plateb na rok 2015, ale všechno, co potřebujeme, to znamená 1,3 milionu na straně 1 a e, teda tě 1,3 milionů pro ty agentury a 70 milionů pro tu nouzovou pomoc. To jsme všechno našli v rámci redeploymentu, to znamená realokaci prostředku. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám. Já jsem zdůraznil na začátku tohoto bodu, že je velice důležité mít řádnou analýzu. Hovoříte o 100 milionech v nouzovém financování. Eh, budeme mít 120 nových pracovníků EOZO, Europolu a Frontexu. To je velice významná částka velice významný počet zaměstnanců, takže teď potřebujeme skutečně analýzu od kolegů, kteří rozumí rozpočtu. Začneme panem Niedermillerem a pak pan Depré. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky. Bez mikrofonu? Omlouvám se. Mám dvě otázky. Za prvé se chci komise zeptat, zda a kdy komise předloží legislativní návrh na úpravu nařízení EMIF. Protože tyto částky jsou frontloadovány, chtěl bych se zeptat, co se bude dít v příštích letech, pokud nebudeme mít dost peněz. Takže to je první věc. A pak, co se týká priorit je evidentní, že se priority změnily. Možná bude zapotřebí získat nový aktualizovaný seznam. Druhá otázka, ta se týká počtu zaměstnanců. V návrhu se hovoří o 60 lidech pro Frontex, 30 pro EASO a 30 pro Europol. Já se chci komise zeptat, zda by nám mohla vysvětlit rácio za těmito čísly. Nemělo by EASO dostat víc lidí než Europol? To je má druhá otázka, děkuji. Děkuji, to jsou velmi příslušné, eh, velmi hodné otázky, Pítře. Teď Žerár. Děkuji, pane předsedo. Měl jsem eh, možnost vyslechnout si včera prezentaci paní Georgievy, co se týkalo opatření, o kterých diskutujeme dnes. Na konci té včerejší rozpravy byl První závěr, že tato opatření jsou skutečně naléhavá, tím pádem chceme, aby proběhla co nejrychleji. Časový harmonogram, který se pokusíme respektovat, je hlasovat v plénu na bruselské plenárce v říjnu. Což je skutečně nemnoho času. Obecně za to eh, je potřeba ty návrhy komise asi akceptovat, kromě pár otázek, na které se můžeme ptát, vzhledem k naléhavosti, vzhledem k důležitosti problémů, kterým čelíme. Ale mám tři poznámky. Je potřeba si uvědomit, že tato opatření, a to už tady zasnělo, jsou pouze první z nouzových opatření, která budeme muset doplňovat k rozpočtu na 2016. Ono to asi nebude stačit ani tak, protože pokud nestabilizujeme situaci v Africe a na Blízkém východě do konce roku 2016, bude příval migrantů pokračovat. Konec konců v roce 2016 bude asi probíhat přeskum finančních perspektiv, jak říkala i komise. E, ty stropy, které byly předurčeny pro kapitolu 3, na zkrátka nedostačují na ufinancování takovýchto operací. Takže, pane předsedo, já bych rád, aby výbor eh, pro rozpočet, výbor LIBE a výbor asi i AFED uspořádali společné schůze, kde by mohlo dojít k řádné náležité analýze těchto potřeb, kterým v příštích letech budeme nutně čelit tak, aby skutečně mohla proběhnout vážná a řádná jednání s radou, až dojde k revidování finanční perspektivy, což proběhne na konci roku 2016. Pokud k něčemu takovému nedojde, budeme mít neustále finanční problémy a ta situace nebude udržitelná. Za druhé, chtěl bych vyjádřit tak trošku politování. Vždy, když diskutujeme o rozpočtu, ve většině výborů se o to nikdo nezajímá. Hodně se hovoří v rozpočtových pojmech, termínech. Ehm, často nemáme potřebnou diskusi o cílech ani o finančních prostředcích, které budeme potřebovat na dosažení těch cílů. A momentální rozpočtová nomenklatura nám neumožňuje takovouto skutečnou parlamentní kontrolu implementace, provádění určitých závazků v rozpočtu uskutečnit. Takže to je něco, o čem se budeme muset bavit. Pan Niedermiller zcela správně zmínil dva technické problémy. Já se chci zeptat, zda si je komise jistá, že na provádění těchto operací v rámci návrhu opravného rozpočtu 7 nebudeme muset měnit nařízení EMIF. Protože tak, jak to čtu já, možná to nutné bude. Pak, co se týká agentur, ti zaměstnanci navíc, které chceme, eh, je to přípustné? Nepotřebujeme náhodou nový právní základ, aby tito lidé mohli být zaměstnáni, pakliže budou třeba zavedeny nějaké nové mise, nebo posilujeme pouze stávající mise, které již dnes existují? Děkuji, Žeráre. Já bych vás chtěl jenom ujistit o jedné věci. My už jsme v pondělí na koordinátorech diskutovali o společných schůzích Libe a Buč. Já jsem se setkal s předsedou rozpočtového výboru a samozřejmě přivítáme vaše zkušenosti. Vím, že vy sedíte v obou výborech, to by bylo velice užitečné. Takže je to i na pořadu jednání pro štrasburské zasedání koordinátorů. Teď požádali o slovo někteří poslanci. Nejprve Juan Fernando. Děkuji, pane předsedo. Všichni se asi shodneme, že toto je skutečným testem důvěryhodnosti a záměrů evropských institucí, co se týká potýkání se s takto obrovskou situací. Hovoříme o rozpočtu, hovoříme konečně, konečně o penězích. Mnohokrát už bylo zdůrazněno, že jakákoliv tato činnost vyžaduje prostředky, takže teď jde o to, abychom alokovali dostatečný objem prostředků. Mám celou řadu otázek. Vážím si vysvětlení ze strany komise, Byť chápu, že do budoucna situace bude velice obtížná, protože ono jde o rovnováhu mezi evropskými institucemi a státy. Některé státy si toho váží více, některé si toho váží méně. A já bych rád, aby i komise se tímto zabývala. Za prvé, hovoříme o čerstvých penězích, metaforicky vzato. Hovoříme o nových penězích, které mají být mobilizovány o čem přesně mluvíme, odkud ty peníze budou. Odkud budou ty čerstvé peníze, které chcete alokovat? Za druhé, hovoříme o trastových fondech. To je takový technický pojem, finanční, velmi specifický pojem, má celou řadu konkrétních aplikací, ale já se chci zeptat, na ty přesné technické podrobnosti toho trastového fondu pro Sýrii a pro Afriku, který chceme nastartovat. My to totiž budeme muset vysvětlovat, tedy ti z nás, kteří mají o tu odpovědnost, protože si berou slovo jako mluvčí svých voličů a svým voličům, a nebo tisku, a nebo komukoliv, koho to zajímá, pak musíme vysvětlit, o čem vlastně přesně mluvíme, když říkáme trustový fond. Za třetí, většina těchto fondů má být replikována v členských státech. Jak to ovlivní celé to paradigma evropského semestru, eh, přeskumu komise, rozpočtový postup ve všech členských státech, Protože když přijde na to, že tyto objemy má dodat evropský rozpočet, tak bude to chtít paralelní proporční objemy v rozpočtech členských států v příštím roce 2015 nebo 2016. A nakonec já z celé řady důvodů, to souvisí s mou politickou minulostí, s tím, jak Frontex alokuje své prostředky z rozpočtu, ale nevím nic o tom, jak to dělá EASO. Chtěl bych vědět, jak se předpokládá, že tyto dodatečné prostředky, toto navýšení rozpočtu EASO, jak se předpokládá přesně, že to bude provedeno, jak to bude implementováno. Jak EASO ty peníze využije, jaký prospěch z nich má, jak konkrétně je použije. Děkuji paní Swinburn. Tak se údet. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi nejprve poděkovat za tuto prezentaci. Obsahuje celou řadu čísel a vysokých částek já sice nejsem odbornice na ekonomiku, ale přece jenom počítat umím. A jak už zde dnes zaznělo, tak víme, že celá řada nákladů je daná právě tou krizovou situací. Jsou to ty migranti, kteří přicházejí do Evropy. O tom víme a my zdvojnásobujeme, strojnásobujeme částky, potom vytváříme speciální fondy, přerozdělujeme prostředky, navyšujeme je, ale důvod těchto nákladů je ten, že vlastně vůbec nezvládáme e, ty migrační vlny a, a nad tím bychom se měli zamyslet. Pak to bychom některé projekty typu Galileo mohli třeba odsunout na rok 2050, ale co mě těší, je to, že 200 milionů dáváme na humanitární pomoc. A to je důležité, to musíme dělat. To je totiž to, co lidé opravdu potřebují. A kde také pak mají naději na lepší budoucnost, nemusí putovat sem přes středozemní moře. A když teď budeme odkládat Galileo a vše přerozdělíme, tak budeme mít sice prostředky, které potřebujeme, ale jak to pak bude vypadat v budoucnu. Například v mojí zemi na každého občana vlastně platíme nejvyšší příspěvek do Evropské unie. A když to takto bude pokračovat, tak tyto náklady se budou neustále zvyšovat. Už to sledujeme, tento trend, poslední dva roky a jak to bude vypadat v budoucnu. Eh, hluboce mě to znepokojuje, jaké to bude mít dopady na občany v mé zemi. brzy budou všechny členské státy žádat o nouzovou pomoc, protože takto to pokračovat nemůže. Měli bychom se podívat také na eh, důvod všech těchto záležitostí. Paní Majer? Děkuji vám, pane předsedo. Já nejsem odbornice na čísla a doufám, že mi tady komise něco objasní. Chápu-li to správně, tak ty návrhy, které zde nyní jsou pro rozpočet 2015, neobsahují žádné navýšené příspěvky od členských států. To se po členských státech eh, ne, nežádá, protože to celé spadá pod víceletý finanční rámec. Ale také vidím určité zprávy, které říkají, že eh, jsou členské státy vyzývány, aby taky dostály těmto částkám co to tedy je? To jsou potom nějaké platby, které by šly nad rámec těch sedmiletých příspěvků členských států. Je to pravda? A pokud ano, je zde také nastaven nějaký e, klíč e, rozložení mezi státy? Děkuji. A nyní Cecil Kiange a potom bude dostane slovo komise. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych zde měla následující úvahu. I mě těší, že nyní byla předložena konkrétní čísla týkající se reakce na tuto krizi a hovoří se o tom, jak by se mělo postupovat posílení agentur na místě. Zde mám určité pochybnosti, protože otázka jak eh, nakládat se všemi těmi postupy a procesy, i například asilovým řízením, ale bohužel u EASO zde vlastně nevidím žádné výrazné navýšení. A i mě by tedy zajímalo, jak budou využity prostředky pro EASO. Domnívám se, že zde bychom nepotřebovali pouze posílení zdrojů, ale také posílení role EASO pro zprávu všech azylových řízení. Protože jde zde o uprchlíky, kteří žádají o, o azyl. Děkuji a nyní tedy dáváme opět slovo komisi. Děkuji. Já bych začal napřed těmi rozpočtovými aspekty a potom kolega z DG Home bude pokračovat s těmi politickými záležitostmi. Zazněl zde dotaz, který se týkal toho, kolik peněz je těch tzv. čerstvých nových peněz. Takže tomu bych se věnoval nejprve. Musíme zde rozlišit závazky a platby. Pro ty položky pladeb tam vlastně nežádáme žádné dodatečné platby, ani euro navíc pro letošní rok. To, co potřebujeme, pokryjeme realokací těch stávajících položek. Takže žádné dopady v roce 2015 zde neplynou na rozpočty členských států z návrhů komise. Ale určité dopady na příští roky budou, to je jasné, ale pro ty okamžité rozpočtové potřeby tam žádné dopady teď nebudou, protože tam je důležitý ten aktuální cash flow. Co se týče Eh, položek pro závazky, tak 300 milionů půjde na navýšení ENY a to jsou ty takzvané čerstvé peníze. To je těch 300 milionů. Z toho 101 milionů z okruhu 3 jsme schopni pokryt maximum prostřednictvím realokací. já jsem už eh, zmínil těch 12 milionů z programů pro potraviny a krvina a potom zde ovšem máme i celou řadu dalších programů a je to celkem jasně označeno a identifikováno v návrhu opravného rozpočtu jen 101 milionů eh, závazků, tak co se týče těch dodatečných čerstvých, tam potřebujeme navíc 31 milionů. A to je ta celková částka těch dodatečných eh, závazků v tom celkovém balíčku 800, takže 300 plus 31 je 331 závazků navíc. A to vše přijde buď z těch realokací, anebo z nevyčerpaných závazků. To si musíme říci jasně. My provádíme realokace, ale eh, nejde o to, že bychom nějak zatěžovali tím ty ostatní eh, programy. My prostě identifikujeme eh, to, co nebude letos čerpáno a podle toho potom děláme tu realokaci. Takže buď to pochází z realokace a nebo z té rezervy na e, nouzovou pomoc, e, kde už to bylo odhlasováně. Takže 331 z těch 800 milionů na závazky je čerstvých a z těch 71 na platby tam vlastně čerstvé peníze se rovnají nule. Takže tak to je aktuální stav. To také znamená, že dopad na evropský semestr v souvislosti s evropským rozpočtem pro rok 2015 bude nulový, protože my nežádáme žádné dodatečné platby. A nyní se dostávám k další otázce. Myslím, že se na to ptali dva poslanci a to se týká těch odpovídajících pladeb členských států. Toto je něco, co jde vlastně mimo evropský rozpočet. Komise ve svém sdělení z minulého týdne učinila návrh, aby členské státy ne, dorovnaly určité části příspěvků a Evropská rada se sešla minulý týden a, a podpořila tuto žádost komise a má tam uvedenou částku jedné miliardy odpovídajícího financí eh, z členských států, hlavně na světový potravinový program a různé agentury OSN. Takže teď jde o to, aby se o to členské státy postarali, aby to opravdu dodrželi, pokud eh, vím, tak je to takový dobrovolný závazek a tato jedna miliarda by potom měla dopad na vnitrostátní rozpočty, to je jasné, ať už to budou peníze poskytnuté v roce 2015, což doufáme, nebo v roce 2016. Takže tím jsem snad zodpověděl ty striktně rozpočtové otázky a nyní dávám slovo kolegům z DG Home, a týká se to těch personálních otázek v agenturách a také to, na co se ptal pan Depre, o potřebě změnit právní základ. Děkuji. Děkuji vám, vážení poslanci, za vaše otázky. Já se omlouvám za poněkud chraplavý hlas, jsem trochu nemocen, ale vy jste se tedy ptali na agentury, rozložení zdrojů a e, personální zdroje v agenturách. A také zda by zde mělo být nějaké e, zastropování té e, obálky, která je dohodnutá v rámci právního základu nebo ne. Takže k těm agenturám. My jsme vlastně zjistili, že je zde ta potřeba 30-30-60 a to tak to. My jsme vlastně požádali agentury, aby sami udělali evaluaci, poslali nám výsledek a zohlednili eh, jsme to celkem věrně. Snažili jsme tedy opravdu vyhovět těm požadavkům v plné míře. Proč Frontex 60 a proč ty ostatní po 30? Proč eh, to není jinak? Proto je to tak, že Frontex bude nadále hrát nejdůležitější roli, co se týče těch eh, hotspotů a, těch podpůrných eh, týmů v těch takzvaných hotspotech. Takže eh, jsem vlastně napřed ty personální a finanční zdroje Frontex také pro analýzu rizik v zemích původu také posílení získávání informací od eh, eh, migrantů na hranicích, obecně monitoring hranic a také podpora v rozvoji komunikace s Eurosolem. Potom ve čtyřech hraničních zemích se také budou vlastně eh, budovat liaison office a jsou tam týmy na místě v Itálii i v Řecku, které také eh, pomáhají tam eh, pohraničníkům při přijímání osob. se bude dělat to eh, podporu při tom asilovém řízení, při té proceduře, samozřejmě mnohem intenzivněji než dříve. Eh, předtím tam byla nižší čísla na ty realokace. Eh, a se bude nyní pomáhat eh, při realokaci 20 tisíc osob. Při tom ustanování, kdo půjde kam, samozřejmě ve spolupráci s jednotlivými členskými státy. Eh, aktivity Europolu naopak se zaměří na něco jiného, a sice na potírání pašeráctví. Takže Europol bude mít specifický tým, který se bude zabývat zlepšováním, získávání informací z, získaných od migrantů a uchazečů o azyl, jak fungují celé ty pašerácké sítě a veškeré dostupné informace, které budou k dispozici, budou schromažďovat, protože nyní jsou eh, k dispozici jenom velmi omezeně u těch dotčených členských států. Detailnější informace najdete také v těch podkladech, kde jsou uvedené jednotlivé role jednotlivých agentur, ale to je ten důvod, proč chceme více prostředků pro Frontex a méně pro ty eh, další dvě agentury, ale jak už jsem říkal, vychází to i z vlastních analýz těch agentur, kterým jsme se snažili vyhovět. Co se týče otázky, to je potřeba změnit právní základ nebo ne v souvislosti s tímto navýšením, já myslím, že ne. Snažím se nyní najít ten správný dokument k tomu, ale vlastně mezi Eh, parlamentem, radou a komisí je rozhodnuto, že nemůžeme jít nad rámec 10% eh, v těch obálkách v souvislosti s právním základem a jenom pokud je to náležitě odůvodněné provést navýšení. Měli bychom tam tedy eh, zahrnout určité objektivní důvody, okolnosti a také vlastně zohlednit trvalost takže, jak už jsem říkal, je tam nějakých těch 10% té marže bez toho, aniž bychom tam museli podnikat nějaké další kroky. A na ten rámec 10% je třeba to tedy eh, náležitě objektivně zdůvodnit a musí to eh, být náležitě také odůvodněno z hlediska té trvalosti a zohlední se to v roce 2016. Doufám, že jsem vás takto dostatečně informoval. Děkuji. Teď tady byla jedna malá další otázka, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Co se týče toho eh, nařízení, a myslím, to jsem ochoten eh, přijmout, ještě o tom budeme diskutovat, ale ten rok 2015, já myslím, že po roce 2015 to moc snadné nebude. Ale ještě se chci zeptat na agentury, zvláště na Frontex. Je tam ten nástroj eh, Rabbit, eh, který vznikl relativně no, kdy, který vznikl a já jsem u jeho vzniku také byl, bylo to, kdy, když byl eh, pan Schäuble ministrem vnitra, ještě nepoužíváte ten nástroj. Já mám pocit, že některé nástroje tady jsou, ale vůbec se nepoužívají a že by to posílilo operativní kapacity. Je to důvod, proč to nebylo to. Ano, eh, Rabbit fungoval dobře, když eh, byl aplikován, ale eh, po celou řadu let zemské, členské státy používaly tento systém jenom omezeně nebo vůbec ne. Je to vlastně něco, co je navíc k tomu, co máme. A my se snažíme přimět členské státy to využívat proaktivnějším způsobem. A členské státy by zde opravdu toho měly využívat intenzivněji než dosud. Byla zde určitá váhavost na straně členských států, protože to, co oni přímo nekontrolují, nebo co přímo nekontrolují její hraniční stráže, tak je pak komplikovanější, protože to jsou evropské intervenční týmy. Nicméně v té aktuální situaci se tomu nevyhneme tohoto nástroje intenzivně využívat a komise se snaží také na to nyní intenzivněji zaměřit, takže aby i státy toho intenzivně využívaly. Děkuji, děkuji oběma zástupcům komise, že k nám přišli a informovali nás o těchto velice důležitých tématech, protože to je důležité si říci, odkud se ty peníze vezmou na těch šest měsíců jak už jsem říkal, hovořilo se o to v pondělí na koordinátorech a také na e, rozpočtovém výboru. Ještě jednou vám děkuji. Bod různé příští setkání bude e, 12. října ve 3 hodiny. Děkuji vám.